Mes chers collègues, bonjour. kolegové, dobrý den. Prosím, sedněte na svá místa. Pane Mandekom. Takže doufám, že se vám všem vede dobře. Zahájíme naše jednání našeho výboru. A máme zde sdělení předsedkyně. Rozhodnutí, která byla přijata koordinátory včera, Eh, jsou sepsána v textech, které byly rozdány. A pokud nebudete mít námitky do půl jedné, tak tato rozhodnutí budou vnímána jako přijatá. A nyní hned přejdeme na hlasování. Zahájím hlasování, abych zjistila, zda máme správný počet, ale takže uděláme test. Jste v dobré náladě? Ano nebo ne? Takže uvidíme, kdo má dobrou náladu. Takže já například mám dobrou náladu. A co zelení? Alors, a ah, moi j'ai voté en plus. Já jsem teda hlasovala navíc, takže já nebudu hlasovat, protože tady byl problém s počtem zelených. Ne, teď je normální počet zelených. Takže se podíváme, zda výbor má dobrou náladu. Uvidíme. Takže tři tady mají špatnou náladu přes to všechno. Tak ještě znova, pan Telička. Ne, já si dělám legraci. Takže začneme začneme politikou soudržnosti a tematickým cílem podpora udržitelné dopravy, odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách. A začneme tedy zprávou pana Zlotovského. Dobrý den, pane Zlotovský. Takže kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 21 pro, proti, držel se, zamítnuto. 23 pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, držel se, přijato. 27, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 28, kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 5 pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Není to jasné, takže si to věříme. Zahajuji hlasování. Končuji hlasování. Pozměňovací návrh 34 je zamítnut. Pokračujeme. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Zahajuji hlasování 44b. Hlasujeme nyní. Uzavírám hlasování. 44b je přijato. Důvěrujte, důvěřujte mi. Dobře, děkuji. Takže 47, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 48 pro, proti, zdržel se, přijato. 50 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 51, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 52 pro, proti, držel se, přijato. 53 pro, proti, držel se, přijato. 54 pro, proti, držel se, přijato. 2 pro, proti, držel se, přijato. 3 pro, proti, držel se, Zamítnuto. 4 pro, proti, držel se, zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti, držel se, přijato. 6. Kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, přijato. 8 pro, proti, držel se, přijato. Návrh 10. Pro, proti, držel se, přijato. 11. Pro, proti. Pane Vilvan de Kont, jak to je u vás? Co to děláte? Pane Marinesku, vy to všechno mi necháte. Takže znova, jedenáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis dvě. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A není hned konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasujeme elektronicky. Ferme le vote. Uzavírám hlasování. 30 hlasů pro, minus 3 a jeden hlas se zdržel. Pane Zlatovský, blahopřeji, vaše zpráva je přijata. A pokračujeme. A nyní budeme hlasovat o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě. Je to zpráva pana Markuse Pípera. Takže kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Os 86. Kdo je pro? Ne, to odpadá, promiňte. Že... E, takže 74 odpadá. A nyní kompromis dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní si to ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Takže návrh 102 je přijat. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 106. Kdo je pro? Ne, promiňte, 107. 107. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, takže ověříme. Pozměňovací návrh 107, zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 107 je zamítnuto. 108, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 109 pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je, nevím, nevím, takže <laughs> zahajuji hlasování. Nebylo to jasné. Uzavírám hlasování. Takže pozměňovací návrh 109. Teď uzavírám hlasování. Je přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 4 je přijat. Kompromis 4a pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis 5 pro. Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 70. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kompromis 6 je přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 184 odpadá a 185 odpadá. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 10. Pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 12. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh Ekonu 21. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 179 odpadá. Já vím. 181. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 186. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel. To si ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Návrh 186 je zamítnut. Kompromis 4, 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 191. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 15. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 16. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 31, 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 239. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 240. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tři stejné návrhy. 241, 242, 243. Ještě počkejte chvíli, takže ty všechny odpadají, promiňte. 244, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 244. Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Důvěřujte mi. Takže pokračujeme. 244 je zamítnuto. 245. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Ještě, že je dobře, že jste tady. Pokračujeme dále. 246, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ty tři další, 247, 248, 249, odpadají a hlasujeme o Ekonu 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, ověříme to. Zahajuji hlasování. Ekon 33. Uzavírám hlasování. Přijato. Musíte zvedat ruce. Tři další, 250, 251, 252 odpadají. a budeme hlasovat o 253, 34 a 262. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jednoznačné, takže ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 26 hlasů pro, takže je to přijato. A pokračujeme. Dvěstě šedesát tři. Kdo je pro? Hlasujeme o návrhu 263. Počkejte. Ikon čtyři byl přijat, takže hlasujeme o 264. Ne, 254. Hlasujeme o návrhu 254. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. A ten zbytek, to odpadá. Takže 265. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Kompromis 17 pro proti, zdržel se, přijato. Návrh 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 285. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Ty tři návrhy 290, 291, 292 odpadají. Takže 293, 294, o těch budeme hlasovat en blog. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 295. Chcete ověřit 293 a 294? Dobře, takže zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a je to přijato. 295. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 296, 297 a 298 odpadají. Takže tady máme návrh 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 299. To odpadá, promiňte. A ten další 300 odpadá také. Budeme hlasovat o 301. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 84. Návrh 84. Ano, hlasujeme. Návrh 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování k návrhu 84. Přijato. Návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Nezvedáte ruce. Ano, pane Pipre. Pozměňovací návrh 17. Ne, ne, ne. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 17. Takže znova. Hlasujeme o návrhu 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A je přijat. Návrh 19. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Ekon 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 2. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Ekon 3. Pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 5. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. Návrh 27 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Ekon 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ekon 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Ekon 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ekon 10. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 30 byl stažen. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ekon 9. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 42 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 52 byl stažen. 53. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže ověříme. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu 53. Uzavírám hlasování. 53. Ano, nebylo to jasné. <laughs> Takže tento návrh je zamítnut. Návrh 55. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ekon 13. Pro? proti, držel se, přijato. Návrh 56 odpadá. Návrh 57, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 3, pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Návrh 60, kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Kompromis 22 pro, proti, držel se, přijato. Pozměvací návrh. Toto odpadá. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 73. Návrh 73. 75, 79, 81 a 87 odpadají. A přecházíme na návrh 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Není to jasné, takže zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Návrh 77 je přijat. Pozměňovací návrh 76 odpadá. 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 61 odpadá. Pozměňovací návrh 88. Má někdo námitku vůči hlasování po částech? Není, takže hlasujeme o první části. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? bude proti, zdržel se, je to zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Plus 28, proti 9 hlasů, 2 hlasy se zdrželi. Zpráva Markuse Pípra je schválena. Neodcházejte hned, pane Vim van de Kampe, budeme hlasovat o mandátu pro vyjednávání, zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Paní Tapardel, nehlasovala jste. Končím hlasování. Je to schváleno, 34 hlasů pro, 5 hlasů proti, nikdo se nezdržel. Mandát pro vyjednávání je skutečně schválen a přecházíme k následujícímu bodu pořadu jednání. Vracíme se k balíčku o mobilitě a silničních poplacích s našimi zpravodaji paní Hovodalon, paní Klun a pan Saliny. Necháme odejít ty, kteří si to přejí, a to v tichosti.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 Allez, chers collègues, nous allons... Milí kolegové, budeme pokračovat úplně odlišnou rozpravou, která je však zásadní, o prvním balíčku pro mobilitu. Celkem bylo předloženo 2309 pozměňovacích návrhů. 2309, což eh, ukazuje, jak velký zájem je naším výborem věnován této otázce. Spravodajové a stínoví spravodajové nyní budou velmi usilovně pracovat, aby nalezli kompromisní pozměňovací návrhy před hlasováním 24. května. Jsem si úplně vědoma, že to není jednoduchý úkol ale vím, že jste schopni kolektivní inteligence a že se nám to podaří. Přeji si, milí kolegové, aby vaše jednání bylo ode dneška velmi plodné, abyste našli stabilní většiny v zájmu těchto kompromisů. A nyní dám slovo našim zpravodajům, zejména zpravodajce o eurovinětě, o této známé směrnici a potom zahájím rozpravu a požádám také o stanovisko Evropskou komisi a požádám také o slovo tedy závěrem naší zpravodajku, aby to ukončila. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o termín hlasování, není to 29. to jsme ve Štrasburku. 29. května jste říkala. Prozatím je to 24. května, ne 29. 24. A potom to bude na plénu. K tomu se ještě vrátíme. Tak si rozumíme. Milí kolegové, vážení stínoví zpravdavé, přes 483 pozměňovacích návrhů bylo předloženo ke zprávě o eurovinětě a v tom celkovém počtu je to tady 483 pozměňovacích návrhů a prokazuje to, jaký zájem mají poslanci o budoucnost po eh, systémy mítného v Evropské unii. Nebudu zmiňovat všechny návrhy, ale chci předložit to, co je zásadní a jaká základní orientace z toho pramení. Nejdříve konstatuji širokou podporu pro postupné opouštění jste velmi rozptýlení, říká paní zpravodajka. Konstatuji podporu pro postupné opouštění systému tedy známek a přechod k systému založených na vzdálenosti, která ujete. Samozřejmě termíny, které jsou navrženy jednotlivými poslanci, znamenají konec pro všechna vozidla u dálničních známek v roce 24. Jiní si přeji zachovat rozlišení mezi termíny pro těžká vozidla a lehká vozidla, ale v jádru si myslím, že došlo ke koncenzu, abychom ukončili systém tedy jednotlivých typů známek. A Potom budeme hovořit o termínech a bude třeba nalézt příslušnou rovnováhu v kompromisech. A i když jsem si poznamenala stanovisko některých poslanců, kteří chtějí zachovat známky pro lehká vozidla, myslím si, že většina poslanců je připravena jít ku předu a zahrnout lehká vozidla do působnosti směrnice. Za druhé, pokud jde o zásadu, kdo neznečišťuje, platí. Jsem trochu zklamán na ambicioznosti kolegů, kteří předložili návrhy, aby to bylo nepovinné a aby se mítné měnilo podle emisí CO2. Nemyslím si, že bychom měli snižovat ambicioznost návrhu komise, ale naopak posílit tyto ambice. Internalizace externích nákladů jde ve správném směru dějin a myslím, že je třeba promítnout do činu naše klimatické závazky. S tímto výhledem revize směrnice bude obratem při uplatňování právě zásady, kdo znečišťuje, tak také platí a bude třeba vzít v úvahu výsledky, které se projeví ve výboru pro životní prostředí. Co se týče přijatelnosti systému mítného, mám radost z toho, že většina poslanců ze všech poslaneckých skupin předložuje návrhy, které lépe zohledňují sociálně-ekonomické faktory do úpravy mítného. Konečně Poznamenal jsem si poznat návrhy řady kolegů, kteří mají usnadnit systému zvýšení plateb v horských oblastech, které jsou citlivější vůči silniční dopravě a také jsem zohledněna požadavky na dopad mítného na periferní oblasti. Závěrem bych chtěla zdůraznit riziko, které souvisí s vyloučením koncesí ze všech současných ustanovení. Musíme brát v úvahu rovnováhu u koncesních smluv a tyto smlouvy mohou být změněny a přizpůsobeny, aby odpovídaly evropským předpisům. Výmout pouze tyto smlouvy bych znamenalo vlastně posunout o 10 až 20 let ta ustanovení, na kterých pracujeme v řadě zemí Evropské unie v současnosti. Děkuji vám. Děkuji, paní zpravodajko, a zahájíme rozpravu a dám hned slovo panu Bachovi. Máte slovo. Děkuji. Eh, v první řadě chci poděkovat zpravodajce Kristýn eh, za eh, práci, kterou už dlouhou dobu odvádí. Proběhla dvě setkání stínových zpravodajů. Se zpravodajkou hovořili jsme o definicích a potom o, i o některých méně kritických bodech. Bavili jsme eh, se o tom v velmi pozitivním duchu. Víme, že ještě zůstávají problematické případy, které jistě povedou k řadě diskusí. Mm, nicméně eh, naše cíle jsou ambiciozní ve srovnání zejména s radou která eh, nepostupuje tak důsledně a kde se vlastně stále ještě pořádně neví, jakým směrem se členské státy ubírají. Takže si myslím, že je dobré ponechat si trošku vyjednávací prostor eh, pro mm, vyjednávání do budoucna. Já tedy opravdu navrhuji postupovat co nejambiciozněji. Hmm, každopádně o těchto věcech se ještě budeme muset hodně eh, bavit, budeme to muset prodiskutovat, to takzvané earmarking, to znamená vyčlenění, o kterém už hovořila hmm, eh, paní zpravodajka, potom také samozřejmě náklady eh, těch různých dopravních zácp. Kromě toho, úplně jinou problematikou je zase přijetí akceptance ze strany obyvatelstva. Mm, automobilisté říkají, eh, přece už dnes eh, platíme hodně eh, prostřednictvím daní z osobních automobilů a vůbec máme celou řadu daňových povinností, takže pokud je chceme zatížit ještě více, je potřeba argumentovat velmi dobře. Ono by také stálo za to to mít v nějakém řádném rámci. Riziko Mm, stávajících smluv eh, je pro mě důležitým bodem, o kterém ještě, ještě dlouho budeme diskutovat. Tady jde také o otázku požadování právní jistoty. Co tedy uděláme se stávajícími smlouvami, jakým způsobem je přizpůsobit tedy zákonodárně do budoucna, aby odpovídali zákonům. A Mm, nepochybně budeme mít některé odlišné názory, ale já si myslím, že tedy eh, můžeme podpořit způsob práce paní mm, zpravodajky a myslím si, že na těch zásadních eh, principech, jako například ten, kdo ehm, znečišťuje, platí a tak dále, na těchto eh, tedy zásadních principech se shodneme. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane Bachu. Pan Vandalen, máte slovo. Dobré dopoledne. Myslím si, že ten hlavní mm, ta hlavní zásada tedy toho, kdo platí, o tom určitě nemusíme ani e, diskutovat, to je, to je samozřejmé. Ale přesto nás ještě čeká trnitá cesta. Kladu si otázku, proč Evropská unie vůbec diskutuje o poplatcích za používání silnic, o tedy mítném tato diskuse přece začala proto, že jsme chtěli mít, mít méně nákladních vozidel. Kromě toho, to ale souvisí s tím, abychom podpořili ekologičtější způsoby dopravy. To byl tedy výchozí bod. Mně se zdá, že ale tento hlavní cíl se tady rozmělňuje. A nyní eh, se ta debata stínových zpravodajů zaměřuje na jiné věci. Lidé eh, mají v očích v podstatě už vidí ta eura a eh, začínáme se stále více bavit jenom o daních. Myslím si, nebo vidím, že jsou zde i jiní kolegové, kteří třeba se do toho chtějí zapracovat nějaké svoje eh, takové témata, která jim hodně leží na srdci. Často to bývá vlaková doprava. Snaží se tedy eh, tohleto své velké téma zapracovat i sem. A mm, čeká nás tedy opravdu několik důl, těžkých diskusí. Paní předsedkyně, Zklamalo mě, jakou pozici zastávají některé skupiny, když hovoříme o ekologických způsobech dopravy a o způsobech dopravy, které bojují proti zácpám. Tady hovořím zejména o autobusech a také motocyklech. To jsou dva typy dopravy, které jsou ekologičtější, také vlastně způsobují menší zácpy, ale mm, Někteří kolegové přitom říkají, že um, autobusy bychom tady měli také řešit a já si myslím, že to není správný přístup. Překvapuje mě, že se kolegové chtějí zapracovat autobusy, že říkají, že nejsou dostatečně ekologické. To třeba pro mě by mohla být červená linie. Pro naši skupinu tedy. Otázka je, co, co teď, co uděláme. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit na kvalitu. Je na nás vyvíjen tlak, je nám říkáno, že nemáme dost času, že příliš dlouho už diskutujeme a já nepodporuji takovýto přístup. Já si myslím, že eh, pokud se bavíme o nějakém opravdu důležitém tématu, tak eh, prostě kvalita je důležitější než rychlost tady vlastně hovoříme o tom 24. Eh, mm, květnu. Tohleto EKR vůbec nepodporuje. Já budu v Rotterdamu s svojí skupinou. V květnu nás čekají takzvané study days. Mm, v Rotterdamu navštívíme právě některé dopravní projekty. Budeme hovořit mm, s pracovníky v místním přístavu, s místními úřady a tak dále. Takže já bych byl rád, kdybychom si to mohli nastavit to hlasování po 24. květnu, jinak by to způsobilo některé problémy. Takže zhrnu to, paní předsedkyně. Jsme tedy na cestě a jak už se zde zaznělo, ta cesta ale zřejmě bude trnitá. Ehm, mám zde některé červené linie, které jsem zmínil a těším se tedy na to, že se dozvím, co řeknou i kolegové. Děkuji, pane, Van Dalene. Pokud jsme stanovili eh, termín na 24. května, nebo to proto, abychom se přizpůsobili programu jiných výborů. Já mám i jiné věci na práci a úkoly, abychom to měli hotové do 24. května. Cílem je nechat schválit první balíček v jeden den. Já už jsem to řekla. Nebudeme krájet na kousky první balíček všechny ty směrnice z jednoho balíčku budou odhlasovány ve výboru ve stejný den. Slovo má pan Rike. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, zpravodajce za kvalitu a rychlost při jednání nad její zprávou. Před ještě před předkládáním pozměňovacích návrhů. My sdílíme obecné ambice této zprávy a myslíme si, že ten směr je jasný, tedy zásada, kdy znečišťovatel platí, zásada, že všechny kategorie vozidel a silnic vlastně zapadají do určitého rámce, který je nepovinný pro členské státy, ale vše v tom rámci musí existovat. A pokud eh, tam, pokud to, to takto bude, tak ty známky mohou skutečně zmizet. A není tam problém s srozumitelností nebo jednotností v celé Evropě. Jak řekl George, od problém earmarkingu je důležitý. Je to obtížný boj s radou, ale přesto je to morálně logické ustanovení a také je to věc, která je přijatelná pro osoby, které budou podrobeny těmto platbám. Musí dojít právě k tomu a ten earmarking musí být celkový, globální a dospěje možná k dílčím úspěchům, ale je to velmi náročné. Ministři dopravy s tím souhlasí, ale ministři financí už ne. My jsme hovořili o koncesních smlouvách. Já jsem, já jsem si v tisku přečetl věci, které mě znepokojily a špatně se to chápe. Je třeba, aby existovala právní jistota. Existuje směrnice o smlouvách, to musíme respektovat, ale měli bychom být konzistentní vůči sobě a měli bychom zajistit právní stabilitu smluv. A koncesní smlouvy jsou smlouvy, které zajišťují odpisy, amortizaci infrastruktury, takže nemůžeme zdaňovat tyto odpisy. A e, obvykle externality do toho zahrnuty nejsou. Takže koncesní smlouvy bychom měli převést do, do toho systému a neměla by nastat právní nejistota. Já jsem také chtěl definovat, kdo by případně mohl vytvářet eh, systém, samozřejmě s výhradou souhlasu členských států. Je třeba mít souhlas členských států. My bychom si přáli, aby místní eh, celky, místní samozpráva mohla ten systém vytvářet, protože eh, to bude existovat na různých úrovních, na úrovni národní, ale také zejména na úrovni regionální a místní. A bude velmi potřebné, aby to mohly provádět místní celky. Další poslední malá poznámka. My jsme se snažili zařadit do, eh, do zvláštní kategorie historická vozidla. Bylo by eh, smutné, kdyby tato část našeho společného dědictví už eh, nemohla jezdit nebo byla podrobena nějakým velmi drastickým platbám a to patří také k eh, dopravě a k našemu společnému kulturnímu dědictví. Takže si myslíme si, že není důvodu, aby nevznikla široká většina okolo sdílených ambicí a tím spíše, že jednání s radou nebude vůbec jednoduché a proto bychom měli mít pro sebe dost prostoru. Takže vy jste skutečně citliví vůči můzám, které oslovili de Gaulle. Ta, to auto bylo značně poškozeno při atentátu na de Gaulle. Pane Kramere, máte slovo. Frau Děkuji, paní předsedkyně. I já eh, děkuji paní zpravodajce jednak za návrh, ale také za dobrou spolupráci. Ona byla dobrá, eh, zejména proto, že to je pravdu komplexní téma. Slova a činy se v Evropě tak e, rozcházejí, že si to snad ani neumíme představit. Za 14 let v parlamentu hodně hovoříme o principu znečišťovatel platí, že potřebujeme spravedlivý přístup. Na tom se všichni dohodneme. Ale když potom začneme s konkrétní implementací, nebo začneme hovořit o implementaci, najednou se to komplikuje. A tomu musíme prostě se postavit sebekriticky. Není divu, že e, i rada vlastně k tomu přistupuje takhle. Ono to celé začalo ne mítným na silnicích, ale mítným na železnici, kde vlastně desetiletí v Evropě lokomotiva musela platit mítné za, každou, za každý kilometr, který ujela na e, koleji. Tady přece vůbec nejde proto, že by, že by železnice nebo že by vlaky byly e, Eh, úplně ekologické, ale ve srovnání s nákladními automobily stále ještě ekologičtější přeci jenom jsou. A jsou mnohem zatíženější mítným než eh, silnice. Kdyby silnice byly Eh, řekněme, ekologičtější, dokázal bych, s tím, dokázal bych to ještě přežít, tuhle nespravedlnost. Ale vzhledem k tomu, že je to úplně naopak, tak my v podstatě jako kdyby podporujeme nebo zvýhodňujeme neekologické způsoby dopravy a naopak zatěžujeme eh, ty ekologické způsoby dopravy. Pokud tohle to nezměníme, tak si můžeme nádherně eh, definovat nějaké klimatické cíle, ale nikdy jich nedosáhneme. Protože Eh, třeba eh, v mm, když chceme tohleto vyřešit, musíme změnit eh, otázku mobility, musíme změnit styl mobility a vůbec nemusíme znovu vynalézat kolo v podstatě my už víme, jak to jde, už to víme celá léta. Prostě zavedeme mítné eh, pro eh, nákladní automobily, například v Gotardském tunelu, je to třikrát vyšší než v Německu už leta. A to samozřejmě má pozitivní dopady. To je vlastně od 3,5 tuny nahoru. Eh, tady vlastně můžeme potom přejít z těch velkých eh, nákladních automobilů na menší, musíme to rozšířit z tunelu na silnice a podobně. Teď si řekneme, to jsou opravdu hm, ti Švýcaři tak chytří a my jsme tak hloupí, že nejsme schopni tohoto pochopit. To přece není pravda. Musíme jít tímhletím směrem. Děkuji Švýcarsku za to, že eh, vlastně ukazuje cestu ku předu a to vlastně země, která není ještě členem Evropské unie. Kromě toho eh, upomínám na to, že často do, te, do toho nezapracováváme taky eh, nehody, ke kterým dochází na silnicích. Každé auto v Evropě eh, je v podstatě dotováno přes tisíci eury daňových, tedy z, z peněz daňových poplatníků. samozřejmě eh, v pořádku, když potřebuješ jezdit dobrá, ale kdyby se jezdila méně, bylo by to také eh, dobré. Druhá věc, kofinancování. My jsme přece s výborem eh, nedávno nebo před určitou dobou navštívili Španělsko. Vyrazili jsme autobusem na nádhernou dálnici, která byla financována z evropských fondů nebo kofinancována. Očekával se tedy velká doprava, a potom jsme viděli tu starou eh, cestu, která, která, kterou vlastně nahradila eh, ta, ta nová dálnice. A ta stará cesta byla plná nákladních automobilů, úplně prostě plná, protože se tam nemuselo platit mítné. Takže všichni se chtěli vyhnout placení mítného na té drahé nové dálnici a je používali tu starou cestu. Tohle to jsou věci, které děláme v Evropě, takže říkám, dobrá, to mít ne, musíme mít, ale <laughs> musíme je mít na všech cestách, abychom neměli tohle, tohleto, eh, pro, tenhle ten problém, že potom všechny ty nákladní automobily objíždí dálnice, jenom proto, aby nemuselo to mít ne zaplatit prostě není možné, že z e, penězi, které třeba vybereme v některých zemích e, na mítných, e, potom financujeme silnice v zemích, které potom tyhle ty silnice nevy, nevyužívají jenom proto, aby se mítnému vyhnuli. Potřebujeme tedy závazné mítné pro všechny v Evropě, stejně tak, jako to máme na vla, pro vlaky, Eh, podívejme se třeba v baltských zemích eh, máme mítné na přepravu eh, zboží velmi vysoké, v jiných zemích máme naopak osobní dopravu velmi drahou, takže potřebujeme, aby to nějakým způsobem bylo harmonizováno a pokud tohle to opravdu uděláme důsledně, tak potom můžeme chránit klima a dosahovat svých cílů. Děkuji. Mikrofon. Dear colleagues. Děkuji. Pane kolego, teda, tedy paní předsedkyně, kolegové, i já chci poděkovat paní zpravodajce, odvedla jste skvělou práci s e, tohletou kupou pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že pokud e, budeme dobře spolupracovat, podaří se nám dosáhnout dobrého řešení. ono vždycky je jednodušší nalézt všechny problémy a potom vzdát hledání řešení. Takže tomu bychom se měli vyhnout. Ten zásadní princip znečišťovatel platí, ten je zřejmý, evidentní, ale ještě máme jiné e, otázky, jako například e, vztah k veřejné dopravě. Jak podpořit veřejnou dopravu? jak eh, působíme v eh, různých venkovských oblastech, to je úplně jiné eh, oproti tomu, jak mm, vlastně, jaká situace je v mm, městských mm, oblastech. Samozřejmě i ten objem dopravy je jiný a Tady jde tedy o to, aby se nám podařilo nalézt flexibilní řešení pro různé typy oblastí, ale vlastně i pro různé členské země, které mají jiné potřeby. Pokud tedy budeme mít flexibilní, chytrý a otevřený systém, kde se můžeme taky podělit o eh, big data, takzvaná velká data, tak eh, dosáhneme lepšího výsledku pro členské státy, než pokud bychom tedy vyžadovali jenom e, nějakou one size fits all, to znamená jedno řešené, které by bylo úplně e, stejné pro všechny. Musíme tedy opravdu se nad tím důkladně zamyslet, přistupovat k tomu rozumně Určitě nestojí za to, abychom proti sobě bojovali, eh, co se týče tématiky, jako jsou eh, automobily, vlaky, eh, motocykly a podobně. Musíme mít na paměti všechny modality, jak podpořit multimodální přístup. Taky je otázka, jak podpořit veřejnou dopravu a jak můžeme podpořit eh, tedy sdílení mm, aut. Vidíme, že často na těch dálnicích jede auto prostě s jedním jediným pasažerem, s řidičem. Eh, tenhle ten člověk by přece mohl vzít třeba jednoho, dva kolegy a eh, snížila by se také tedy ta dopravní zácpa, řekněme, eh, bylo by to možná ne tak dobré jako veřejná doprava, ale určitě to jde správným směrem. Eh, kromě toho je eh, si musíme prostě klást otázku, jak, jak to všechno propojit s otázkou eurovinety. Já se trošku bojím, že to povede k jakému si boji s členskými státy, protože otevíráme otázku zdanění. A Co si odnáším z těchto eh, více než 2000 pozměňovacích návrhů? V podstatě eh, se ukázalo, že zima překvapila eh, všechny státy v Evropě a když se tedy snažíme dát peníze z eurovinety na bezpečnost dopravy, Chceme taky zajistit eh, bezpečná místa pro parkování. Jak zajistit, že máme eh, parkování pro všechny ve všech eh, povětrnostních podmínkách a jak to tedy můžeme udělat celoročně? Myslím si tedy, že nejprve musíme změnit svůj vlastní přístup zde na výboru k tomuto tématu i v rámci týmu pro eurovinětu, protože pokud jsme rigidní sami mezi sebou, pokud podpoříme pouze jednu myšlenku, mm, pak je velmi těžké pro Kristýn a její tým nalézt řešení. Pokud ale budeme mít otevřenou mysl, pokud budeme směřovat k tomu společnému velkému cíli, určitě se nám to podaří. Podaří se nám nalézt řešení. Pro tedy eh, eh, Jense Nilsna eh, teď řeknu něco švédsky. A viska je ge vi har. To švédské pořekadlo kde se říká o tom, že musíme bojovat nyní tak, abychom se mohli stát přeborníky, co se týče eh, evropské silniční známky. Samozřejmě to říkám jaksi s velkou láskou. Děkuji, paní Kilonen. Děkuji také za připomínku našeho kolegy. Paní, tu máte slovo. Děkuji paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za její vynikající práci a především za to, že se jí dařilo udržet ty hlavní body a že projevila velkou odvahu z hlediska návrhu, který předložila komise. Já samozřejmě podporuji návrh komise a také vyjadřuji podporu zprávě paní zpravodajce. Zvláště podporuji tu část, kde se hovoří o mítném, které se opírá o ujetou vzdálenost. To je zásadní bod. Co se týče pozměňovacích návrhů, které jsme předložili, tak ty se týkají hlavně dvou faktorů. Za prvé faktoru velikosti nebo významu investic z hlediska vnějších externích nákladů a řešení kongesce. Je nutné, aby tyto investice se odrážely v tomto systému. To je pro nás zásadně důležité. A také to samozřejmě přinese určité obohacení systému přepravy zvláště v některých regionech, eh, kde jsou zatím nedostatky. Další bod se týká transparentnosti. A sice transparentnosti investic, které jsou prováděny. Je tady nutné zajistit průhlednost z hlediska uživatelů, z hlediska bezpečnosti a také z hlediska ekologické stopy a zabezpečení těchto investic. Občané by měli okamžitě pochopit pozitivní aspekty těchto investic. A další bod. Transparentnost se musí týkat také infrastruktury jednotlivých členských států. Co se týče kompromisu, my jsme pro rozšíření pole působnosti na další aspekty. A co se týče těch vedlejších sítí a rozšíření, na tyto vedlejší sítě, tak zde máme určité pochybnosti. Měli bychom velice dobře zvážit, jaký to bude mít ekonomický dopad na malé a střední podniky, které jsou aktivní v této oblasti, pokud to rozšíříme na vedlejší síť. Co se týče těch eh, zón pro parkování a odpočívadel, tak tady je nutné investovat tak, aby se zajistily dobré sociální podmínky těch, kteří zde pracují, mám na mysli řidiče. Nesmíme zapomenout také na to, že tady musí být ekonomická podpora, protože není možné ehm, budovat moderní odpočívadla, eh, která by byla příliš nákladná a která by nikdy nebyla zvolena těmi řidiči, kteří pracují pro malé a střední podniky. A nakonec earmarking. Tady jsme pro, i v našich, i v kompromisech jsme to vyjádřili za podmínky, že to bude transparentní. A jsme samozřejmě také pro ten systém eh, deklarací a těchto kompromisů. Děkuji a nyní zahajuji diskusy v rámci jiných poslanců. Pan Kor bude první. Máte slovo. No, krát děkuji, milá Kristýno, děkuji za tvoji práci. Já bych se chtěl omezit nebo soustředit na čtyři body. Za prvé, náklady, které jsou způsobeny kongescí. To už ti uživatelé vlastně platí. Vlastně dochází k dvojímu zatížení. Tyto poplatky by z hlediska kongesce by měly být vyjmuty z této směrnice. Měli bychom je vyškrtnout, to je teď příležitost, nebo je nechat doběhnout. Nikdo není rád v zácpě. A kdo je ochoten tady e, platit, e, musí tady vlastně tomu věnovat čas a stojí to také nervy. Za druhé, potřebujeme samozřejmě účelově alokovat eh, tyto příjmy, které pramení z těchto daní. Musíme zajistit větší bezpečnost eh, silnic a musíme zajistit eh, také podporu udržitelnosti silniční dopravy za třetí. Co se týče poplatků, které se týkají ujetých tras, ty jsou velmi smysluplné poplatky, které by se opíraly pouze o čas, tak ty nejsou dostatečně efektivní z hlediska pobídek a podpory efektivní přepravy. Takže tyto systémy podle mého názoru by měly doběhnout mnohem rychleji, než to navrhuje komise. A poslední bod, za čtvrté. Já obecně nejsem velký přítel výjimek, ale jsou výjimky, které jsou smysluplné. Eh, bylo by důležité dát eh, členským státům například eh, možnost výjimky z hlediska těch historických eh, automobilů, které jsou vlastně kulturním statkem. Děkuji, pane Koche. Pan Wim van de Kemp. Vážená paní předsedkyně, mnohokrát děkuji. Chtěl bych nejdříve poděkovat Kristýně. Její přístup je velmi jasný v této věci. Potřebujeme aby silniční doprava byla zelenější. Já souhlasím s panem Kramarem v jedné věci. Hodně jsme hovořili o zelenějším přístupu k slunční dopravě, ale je na čase, aby Evropská unie skutečně ukázala, že má zuby, pokud to mohu tak říci. Myslím však, že paní Dalo udělala na některých místech nesprávné volby. Otázka. Doprava na, ves, na venkově. Doprava na francouzském venkově mezi dvěma vesnicemi. Nebudeme přece spoplatňovat eh, tuto dopravu. A mám takový dojem, že Kristýn je součástí ehm, městského obyvatelstva a obyvatelstvo je zvyklé na autobusovou dopravu. A došlo by skutečně k odcizení voličů, pokud budeme vybírat mítné za dopravu ve venkovských oblastech. Na některých venkovských silnicích, když se podívat na tzv. Bundesstraße, dokážu si představit, že by bylo možné se snažit řešit dopravu a zavádět mítné. A potom by se všichni přesunuli z těchto silnic na Bundesstraße. A my nechceme mít eh, mítné na Bundesstraße v rámci EPP. A to jsem slyšel od jiných kolegů. Hovoří o poplacích za vjezd do měst. A pokud budeme platit na základě emisí a budete vzdálenosti, tak myslím, že to bude už stačit není možné, aby kolega v autě DHL uvízl v zácpě a ještě za to platil poplatky. Pokud jde o earmarking, tak mám odlišný postoj od kolegu Kocha. Já jsem proti earmarkingu. Technicky vzato je to velmi nebezpečná cesta, na kterou bychom se vydali. Pokud potřebujete prostředky na ubytování žadatelů o azyl nebo na další mimořádné události, tak ty poplatky z mítného musí být vynaloženy například na asfaltování silnic. Když se podíváme na motory, vy o to máte osobní zájem, ale já navážu na pana Vandalena. Řekl to zcela jasně. Paní předsedkyně, také slyším zprávy z rady v tom smyslu, že se zabýváme obdobím, které, kdy realizace bude trvat 20 let. To samozřejmě nedává žádný smysl. Paní Dalon by měla se snažit o kratší zaváděcí období v návrhu parlamentu a rychlost při rozhodování. Pane Vandálené, při vší úctě, možná budu mít svatbu 24. květnu a ne, nebudu přítomen. To je skutečně velmi nebezpečný přístup. A věřím, že bude možné to dotáhnout 24. května. Musíme eh, pracovat. Eh, tato bublina se sama živí svými nápady a musíme být v kontaktu se společností. Děkuji. Děkuji, pane Vindeka. V každém případě já jsem pochopila, že pokud se vy oženíte, tak my nebudeme pozváni. <laughs> že to není takto zapracováno do našeho kalendáře, takže 24. snažte se tedy vyhnout jakýmkoliv jiným aktivitám a účastněte se hlasování. Pan Peter Volkrin má slovo. Děkuji a srdečné díky, pane Kochu, protože vy jste hovořil o kulturním eh, statku, tedy o těch historických vozech. Například eh, Volvo z roku 1982, žádný flíček a 100 000 eh, kilometrů ujetých. No, to je dosti neekologické, takže Tady bychom mohli říci, že souhlasíme s tím, že, jak řekl pan Koch, je to kulturní statek a to musíme uchovat do budoucnosti. Ale mně opravdu se nelíbí, kdyby eh, Evropská unie vybírala další poplatky eh, z hlediska uživatelů infrastruktury. To je totiž národní způsobilost. Například v Nizozemsku Ehm, máme například určité podpory z hlediska lesnictví, eh, eh, zvláště tam, kde se musí eh, dřevo přepravovat. A popravdě řečeno, železnice jsou v nepostačujícím stavu, nemáme dost peněz. A samozřejmě není nic nebezpečnějšího, než cestovat ve Švédsku vlakem. Takže já si myslím, že auto je vlastně jedinou bezpečnou alternativou. A velká, těžká vozidla, nákladní vozidla, tady si musíme uvědomit, že pokud chceme překonávat velké vzdálenosti, tak musíme používat tyto, tato těžká nákladní vozidla. Jde o optimalizaci eh, dopravy. Eh, a to je určitě lepší, než vybírat eh, poplatky. My víme, že například Evropská eh, unie by chtěla také, aby se platily poplatky z hlediska externích nákladů. To jsou vlastně další jaksi příjmy a tomu jsme kritičtí. Ve Švédsku například to, co máme velice pozitivního v těch velkých aglomeracích, je autobusová doprava. Mm, tady máme ovšem autobusy, které převáží velmi málo také cestujících. Ale v podstatě eh, tady je indiferentní, jestli jsou plné, nebo jestli je to jenom jedna nebo tři osoby v každém případě mm, v takovém eh, případě by bylo možná lepší používat jednotlivá, eh, auto, jednotlivé automobily. Prostě neměli bychom neustále vybírat nové poplatky. Podle mého názoru je to kontraproduktivní a měli bychom to odbourat. Děkuji, pane Longrine. I já jsem se zapsala do seznamu jako poslední řečník a jednu minutu pak dám ještě panu Kramerovi. Takže proč máme dnes tuto diskusi ohledně silničních známek? To je ta skutečná otázka. Je to proto, že jsme v podstatě ve světě, který se mění. Náš svět se mění. Proč? Protože se tady objevovala, objevovalo znečištění. A znečištění je chorobou 21. století. A pokud máme 500 tisíc eh, jaksi eh, předčasně narozených dětí, které umírají, tak co to znamená? když vidíme, že máme těžká nákladní vozidla nebo užitková vozidla na silnicích, kde eh, a vozidla eh, osobní, kde velice často máte jenom jednoho cestujícího. Pane Lungrine, já s vámi nesouhlasím, když říkáte, jistě, ale my potřebujeme tyto velké nákladní automobily na silnici. Co říkáme my? My říkáme, ale ty můžeme přesunout na železnice. A to umožní bojovat proti znečištění. Takže musíme vám pomoci, abyste to dokázali. Musíme prostě změnit tu logiku. A změna logiky je také velice důležitá. Já to neříkám pro nás. I my nyní pracujeme pro budoucí generace. A svět, který vlastně tady kreslíme, je děsivý. Co řekneme, když jsou ty špičky znečištění? jim budeme říkat, starší lidé, zůstaňte doma, děti, zůstaňte doma, protože máme špičku v znečištění, je to nebezpečné pro vás, budeme říkat těhotným, zůstaňte doma, to není možné. Takže ekologický daňový systém by měl být vnímán jako příležitost, příležitost pro změnu našeho života, jednoduše. Ano, někdy je to obtížné. Ta skutečná otázka spočívá v tom, že musíme zde uplatňovat tento systém, znečišťovatel platí a tento princip musí být uplatňován všude, protože máme také závazky z hlediska klimatu. A druhá věc, která je pro mě důležitá, jak budeme inteligentně a kolektivně využívat příjmy. Když tady byli švýcarští kolegové tady s námi a říkali nám, přeprava zboží. Tady to funguje velmi dobře. Podívejte se, jak to vypadá. Podívejte se, jak investujeme do železnic a podívejte se, kolik příležitostí práce to vytváří. Oni neustále se ne, netahají o to, jestli se tam dá 10%, ne řeknou, tyto příjmy jdou do alternativních přeprav. A když se podíváme na tu alternativu, tak zjistíme, že to tam funguje z hlediska ekonomiky, z hlediska pracovní příležitosti, z hlediska populace. A také z hlediska konkurenceschopnosti, takže na tom jenom eh, vyděláme. Tak bychom se měli na ty věci dívat. A skončila bych tím, že bych řekla, že euroviněta by neměla být jakýmsi omezením pro nás. To by měla být příležitost ukázat, že v určitý okamžik ten daňový systém se eh, nesnaží jenom sankcionovat ty, kteří se nějakým způsobem prohřešili, ale že jde o to, abychom zde zajistili mobilitu, která by odpovídala 21. století. Pane Kramere, jednu minutu. Pane Vinvan nejdříve pan Kramer a pak vy. Vous voulez me faire attaque au tac, allez-y. Tak se do toho puste. Kamer een korte vraag heeft, dan ben ik het mee eens dat hij het woord neemt. Maar als hij weer een tweede speech gaat... Eh, v pořádku, jestli kolega Kramer eh, chce slovo, měl by je dostat, ale pokud eh, chce udělat druhý projev, tak jsem proti. Chci, aby to bylo zaznamenáno. Monsieur Kramer, votre question. Pane Kramer, vaše otázka tedy. Já jsem nechtěl žádnou otázku položit. Ist verboten? Warum? Je to zakázáno? Proč? Diskuse mimo mikrofon. Můžete mluvit. Tak, eh, mluvte, máte minutu. Já jsem chtěl jenom ještě říct, jak to vypadá na venkově. Tam ty poplatky jsou velmi nízké, o tom nikdo nemluví, ale pokud v podstatě zavedeme eh, poplatky z hlediska kongresce, tak eh, by to nemělo být jiné. To, to je jedna věc. 24. to je druhý bod. Ehm, to je eh, to datum a pokud se my oba budeme v tu dobu ženit, tak možná, že se tady vytvoří eh, většinový názor. Tak to můžeme dát do závorek. Děkuji. A nyní se obracím na komisi. Paní Werner. Zdravím vás, paní Elizabeth Werner. Takže máte slovo. Um, we are... Dobrý den, my jsme velmi spokojeni se zprávou a s orientací rozpravy, jak se ubírá. Paní Hovodalon jasně podpořila návrh komise a posunula ho dále, pos, posílila zásadu znečišťovatel platí. Jsme rádi za velký zájem, jak v Tranu, tak v Envy i Ekonu z hlediska daní. Pokud je o poplatky, zpravodajka a někteří další navrhují rozšíření působnosti směrnice na motorky a na vedlejší silnice. A to je velmi pozitivní z hlediska komise. To by mohlo zajistit konzistentní poplatnění v širokém rozsahu. A je to směrnice, která ponechává možnost členským státům, aby k tomu přistoupili, když to bude vhodné podle vlastních okolností. Také si vážíme pozměňovacích návrhu, které směřují k nediskriminačnímu uplatnění na různé kategorie vozidel, zejména na uplatnění na lehká a těžká vozidla co nejdříve. Také pokud jde o výjimku pro vozidla, která mají nulové emise, což umožní jejich eh, nasazení co nejdříve. No, pokud jde o mítné a vyněty, vidíme silné ambice vlastně přesun k mítnému od časově omezených eh, známek a bude třeba pružnosti, takže jsme připraveni jednat o realistických termínech. Některé skupiny navrhly také uplatnit externí náklady a poplatky za použití silnice nezávisle na infrastrukturních platbách. Slyšíme výzvy, aby externí náklady byly, externí poplatky byly povinné a tato změna by nás posunula zřejmě blíže k, ze zásadě znečišťovatel platí, takže je to pozitivní krok správným směrem, ale musíme realisticky vyhodnotit, co je možné v jednáních s radou. Jak víte, komise je také pro reinvestování příjmů do oblasti dopravy. A oblast dopravy znamená, že to může jít do multimodální dopravy, do železnic, do bezpečnosti silničního provozu ale také na údržbu stávajících silnic. A náš návrh byl obezřetnější než stanovisko ve výboru, pokud jde o názory členských států na earmarking. A jsem ráda za širokou podporu pro opatření směřující k širšímu přijetí ve veřejnosti z hlediska právě využití těchto příjmů. Konečně povinnost zajistit bezpečné parkování na spoplatněných silnicích. To se týká nejen přijatelnosti mítného, ale také zlepšení bezpečnosti silničního provozu a pracovních podmínek řidičů, což jsou související otázky. A uvidíme, jak se to promítne do těch návrhů, které jsou dnes ještě dále projednávány. Několik eh, slov varování k pozměňovacím návrhům, které jsme zaznamenali. Za prvé, pokud jde o podstatnou změnu režimu mítného, v návrhu komise jsme navrhovali maximum 5 změny příjmu oproti předcházejícímu roku s vyloučením inflace. 5% je poměrně značná částka pro uživatele a někteří volají po větší pružnosti a zvýšení této možné změny. My si myslíme, že 15% navržených zpravodajkou je asi maximum, pokud jde o tuto otázku. Je to už vyšší než 10% ve směrnici o koncesích. Kromě toho uplatnění úplně jiných pravidel na koncese je skutečně nepřekročitelnou mezí. Koncese jsou dlouhodobé kontrakty a to neodůvodňuje vlastně vynětí soukromých provozovatelů z obecných pravidel, pokud jde o spoplatnění e, silnic. A jak už jsem uvedla, komise plně podporuje možnost uplatnit e, navýšení, ale tady bychom měli zvážit dopady, co vlastně znamená podstatnou změnu v organizaci mítného, to znamená pružnější pravidla, ty takzvané markupy znamenají, že uživatelé očekávají, že ty poplatky jsou skutečně pečlivě vypočítány a odpovídají tedy tomuto výpočtu. Pokud jde sociální a územní soudržnost, to je skutečně dobrý odraz možné slevy 50% pro pravidelné, tedy cestující, kteří jezdí za prací. A to se týká i městských celků a může to vlastně zhoršit situaci ve městech, pokud jde o dopravní zácpy. Pokud chceme snížit zátěž pro tyto pravidelné cestující do měst, tak bychom to měli vstánout i na vzdálené oblasti, kde silnice nemá alternativu. V neposlední řadě, pokud jde o externí náklady u nehod, systém mítného není nejvhodnějším způsobem, jak internalizovat tyto náklady. A lépe se to dá řešit pojištěním nebo daněmi a Spoplatněné silnice jsou nejbezpečnější ze silnic a nechat platit eh, řidiče za tyto komunikace by nebylo oprávněné. Ale jsme připraveni jednat podrobněně o těchto bodech a vřele vám děkuji za širokou podporu našeho návrhu. Děkuji, paní Werner, a vrátím slovo naší zpravodajce po jednotlivých vyjádření máte slovo, paní Honudalo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát stínovým zpravodajům i kolegům, poslancům a poslankyním i komisi za vystoupení. Máte pravdu, obracím se hlavně na George Dominika, na paní Ajuto. Já jsem nezmínila otázku earmarkingu, označení příjmu. Možná jsme o tom měli mluvit na prvním jednání. Stínových zpravdu je to velmi důležité, ale zachovám ten návrh a snad se nám podaří nalézt co nejširší kompromis v této věci. Je to nesmírně důležité, abychom učinili ten systém přijatelný, tedy od přechodu, pro přechod od eurovinety k eh, systému mítného. Já jsem to neučinila a na dalším jednání stínových zpravodajů se budeme zabývat touto otázkou, která je nezbytná. Chtěla jsem také naznačit, pokud je otázku koncesních smluv, to se tady vrátilo několikrát, to, jak o tom hovořil Dominik Rike, je nejsprávnější. Koncesní smlouvy dnes neberou v úvahu zásadu znečišťovatel platí a externí náklady a to bude třeba změnit, ty smlouvy se budou muset změnit, víme, jak jsou příslušná právní pravidla, ale paní předsedkyně, měli bychom hovořit o europoplacích a už ne o eurovinětě, pokud hovoříme o této směrnici. Pokud je o termín hlasování, já bez zbytku podporuji paní předsedkyni. Musíme za každou cenu hlasovat o balíčku Mobilita 24. května a už je to rok, kdy Evropská komise předložila tento první balíček pro mobilitu a my jsme netrpěli na něj čekali a zavázali jsme se, že odvedeme veškerou nezbytnou práci. A všichni stínoví zpravodavé jsou motivováni a budou pracovat jak bude třeba, abychom našli solidní text na 24. května. A pokud dojde k dalším jednáním, tak eh, tradičně je, při jednáních výboru jsou poslanci přítomní v Evropském parlamentu, tak nemám žádné obavy. Eh, další bod, který byl předmětem diskusí, co se týká vedlejších eh, komunikací, vedlejších silnic, mají být v působnosti směrnice a nemělo by to být vynuceno a uloženo direktivně, že se to bude týkat všech vedlejších komunikací, ale je na členských státech nebo na místních a regionálních orgánech, aby to stanovili, zda mají patřit do působnosti. To, to neznamená, pane Van de Kampe, že se bude platit na silnici z jedné vesnice do druhé, ale bude se platit tam, kde je silnice využita proto, aby se někdo vyhnul mítnému. A zásada znečišťovatel platí a uživatel platí, tyto zásady budou uplatněny a neznamená to, že všechny evropské silnice, eh, včetně nějakých vesnických stezek, budou spoplatněny. Tak to nebude. A pokud je o zohlednění veřejné dopravy na silnici, mám na mysli autobusy a dálkovou autobusovou dopravu, na prvním jednání stínových zpravodajů jsme se dohodli, že nalezneme nějaký systém, a nebude výjimka ze systému znečišťovatel platí. Bude se brát v úvahu určení silnice a zejména pro autobusy, které vlastně eh, umožní dostupnost eh, v těch nejvzdálenějších oblastech. Budeme dále pracovat Naším cílem je dodržet harmonogram a mít co možná nejlepší kompromisy a už děkuji teď všem stínovým zpravodům za jejich nasazení a za jejich práci. Děkuji paní Honudalen. Tím končíme jednání o europoplatcích a hlasování bude skutečně 24. května v 9 hodin. Tak můžeme pokračovat dále. A to se týká tedy zdanění vozidel. A dám slovo paní Klun a potom budou mluvit stínoví zpravodajové a další poslanci a poslankyně, kteří chtějí vyjádřit a v závěru vyzvu Evropskou komisi, aby také se vyjádřila. Paní Klun, máte slovo. Eh, thank you, Madam Chairperson. Eh, Děkuji. toto téma eh, vlastně přímo navazuje na předchozí téma. Tady zase jde o to, jakým způsobem budeme spoplatňovat auta, eh, automobily, osobní nákladní eh, které, a jiná vozidla, která využívají teda, tedy infrastrukturu v členských zemích. Určitě by tady tedy bylo eh, mít, eh, mělo být možné eh, udělit vyšší daň těžkým nákladním vozidlům. Jinak, ale tady máme celkovou snížen, celkové snížení míry zdanění v pětiletém období. V podstatě by mělo dojít k zjednodušení a větší flexibilitě. Kromě toho musíme dávat pozor na to, aby to ale nevedlo k nějaké eh, velké administrativní zátěži eh, pro mm, členské semi. Já tedy navrhuji, abychom eh, tu míru zdanění snížili v jednom kroku, ne v řadě kroku, jak to navrhuje komise. Ale jinak tedy podporuji návrh, že bychom měli vycházet tedy z poplatnění vzdálenosti spíše než času stráveného na cestě samozřejmě upozorňuji, že zdanění je eh, otázkou, tedy, která je v pravomoci členských zemí. velmi důležité je tedy připomenout na to, že vlastně české státy se mohou rozhodnout um, uplatnit uh, toto um, či nikoli. To znamená uplatnit to uh, snížení, um, které tedy vychází z um, vzdálenosti Potom máme otázku přímého zdajení, eh, což je například eh, daň z uhlíku, ale vůbec nevím, jestli to spadá do obsahu působnosti této směrnice, o tom se potom ještě asi budeme muset pobavit. To je prostě nejdůležitější signál, který zde vysíláme, je, že je potřeba poskytnout flexibilitu eh, členským zemím zdanění může být těžký, těžkou zátěží, zejména pro malé a střední podniky. Víme, že pro řadu našich malých a středních podniků mm, Oni eh, potřebují eh, využívat eh, vlastně infrastrukturní síť, kterou máme v Evropě, to bude pro ně obrovsky důležité i vlastně pro přepravu zboží. E, to je tedy vše. Bereme na vědomí to, co se tedy děje s tím e, s předchozím tématem. Mm, my e, budeme připraveni na hlasování 21. května. Budeme samozřejmě vycházet z návrhu komise, potom z návrhu, který předložím já. A potom budeme tedy připraveni hlasovat o těch dalších tématech v tom balíčku 24. května. Děkuji. Nebude to 29., ale 24. Já to zopakuju aspoň třikrát dnes. Bude to 24. května. Já jsem říkala 24. A Já jsem slyšel 21. Takže je to 24. Dělejte si, co chcete, ale na 24. si prosím nic nedálejte. V 9 hodin musíte být tady. Zahajujeme rozpravu. Paní Tapardel, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme i paní zpravodajce. Pokud jde o můj statut eh, stínové zpravodajky, za socialistek si myslím, že potřebujeme efektivní silniční dopravu, která bude životaschopná a bude se vyrovnávat s veškerými výzvami. A můžeme skutečně hovořit o zdanění, podle, o spoplatnění vzdálenosti a zejména také snižovat eh, silniční daň na vozidla. Statistiky ukazují, že dnes tyto daně ne odrážejí využití infrastruktury. A nejsou tedy efektivní, pokud jde o snížení znečištění. A ne, podporují méně znečišťující postupy. Takže naším cílem bude zavádět daně založené na vzdálenosti a to se osvědčilo v členských státech, zejména pokud jde o investice do infrastruktury, které narostly. Chci upozornit zpravodajku a komisi na některá rizika pramenící z těchto opatření. Je to opatření, které ano, podporuje sektor dopravy a snižuje celkové náklady, ale snížení těchto daní na vozidlo může mít negativní dopad na příjmy místních a regionálních i celonárodních orgánů. Takže musíme se, se zabývat tím, aby při změně fiskálních před, předpisů to bylo řešeno postupně a aby zde bylo možné zdanit tedy ujetou vzdálenost. To už jsem uvedla ve svých pozměňovacích návrzích a podle toho, co vidím, je to tak trochu obecný přístup všech zpravodajů této otázky. Takže my jsme připraveni na 24. května, kdy to schválíme. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Rike, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu poměrně stručný. Chci nejdříve poděkovat eh, zpravodajce za kvalitní práci. Je to skutečně vedeno do souladu se stávory komise a myslím, že je to skutečně pocit také zpravodajky a většiny spoluzpravodajů. A ona to řekla, je třeba, aby to bylo konzistentní s předcházející směrnicí tedy směr, směrnice o europoplatcích. Musíme tedy snad to dát teď pozor o europoplatcích a je třeba, aby to bylo naprosto v souladu. Druhá poznámka. E, poměrně souhlasím e, s tím, co řekla zpravodajka o tom, že bychom měli sjednotit jednotlivé fáze. A takovéto fázování velmi dlouhé do pěti etap je složitější pro členské státy a pro daňové poplatníky. Měli bychom směřovat k něčemu jednoduššímu a jednotnějšímu. A měli bychom zajistit, a možná se o tom budeme bavit následně, tady technická harmonizace by měla také fungovat mezi jednotlivými mechanismy. Takže hrubě řečeno, komis, návrh komise je dobrý a návrh naší zprávy by neměl znamenat velké potíže, abychom docílili ke kvalitnímu výsledku, který by byl v souladu s europoplatky a který by se zejména dotkl těch těžkých užitkových vozidel, těžkých nákladních vozů. A ten obecný rámec by měl splňovat i nároky malých a středních podniků v hospodářském prostředí a aby tyto mechanismy fiskální směřovaly k lepšímu řešení v oblasti životního prostředí. Takže je to dobré zhrnutí, je to dobrá zpráva. Děkuji, pane Rike. Pane Kramere, máte slovo. Vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Se eh, zákonodárství v oblasti zdaňový zdanění eh, je tedy problém, protože to není v pravomoci Evropské unie, ale v členských zemích. A víme, že e, v členských zemích e, s tím tak e, různě šachují. My jsme v Německu třeba měli ten dýzlový skandál a teď vlastně Přitom eh, každé dýzlové auto, eh, auto je eh, dotováno 18 eury ze strany daňových poplatníků a přitom víme, že dýzly jsou obrovsky ehm, nezdravé, že způsobují až 6 tisíc úmrtí ročně jenom v Německu a přesto se to tedy daňově dotuje. A co s tím Evropa udělá? Těžko něco, těžko něco udělá. Každopádně tedy děkuji za spolupráci s, eh, na tomto tématu. Ale eh, když hovoříme o zdanění, tak se musíme určitě dívat na několik faktorů. Tady je samozřejmě důležitá váha vozidla. Eh, například diesel potřebuje trošku méně paliva než benzín. A proto před 30 lety v Eh, Německu jsme vlastně se dohodli na těch dotacích, ale právě protože ty dotace byly tak vysoké, tak ta auta se stále zvětšovala, byla stále těžší a těžší a vlastně ta eh, rovnováha už je dnes negativní po 30 letech, ačkoliv na začátku byla pozitivní. A proto taky víme, že musíme zvažovat váhu při zdanění, samozřejmě emise CO2, ale samozřejmě také eh, jemné částice a na to všechno se tedy ta daňová legislativa musí zaměřit. Pokud někdo tedy vydá trošku víc eh, peněz na to, aby si koupil eh, ekologičtější auto, tak ten by určitě neměl být trestán. Ale pokud někdo trvá na tom, že chce jezdit eh, automobilem, které hodně znečišťuje, tak prostě ten musí být nějakým způsobem zdaněn. Já vím, že to je velmi těžké, pokud to chceme prosadit, ale je přece jenom do debaty si myslím, že to stojí za zvážení. Děkuji. Pane Lungrine, En intressant diskussion. Eh, jag vill dra mig till minnes, vi, vi pratade, jag har pratat om det eh, To je velice zajímavé. Chtěl bych... Že připomínám, eh, že o, jsme hovořili o tom, že musíme být ekologičtí, neměli bychom tedy produkovat příliš mnoho CO2. Pro mě je životní prostředí důležité, ale zároveň rád cestuji autem. Kdybyste žili tam, kde já žiju, tak v podstatě auto je vaše jediná šance se někam dostat. Stálo by za to připomenout, že už dnes máme řadu automobilů, která tolik neznečiští, neznečišťují. Eh, možná bychom se měli trošku inspirovat. Příklady lidí, kteří sice jezdí automobilem, ale neznečišťují. Já nejsem proti tomu, abychom měli férovou soutěž mezi různými druhy dopravy. Bohužel ale zatím nemáme fakta, která by dokládala to, co tvrdíme že jsou, je třeba faktem, že, že e, železnice jsou často rychlejší a ekologičtější, ale v některých oblastech Švédska, kde jediné, co tam máte, je les, tam prostě nemůžete poslat lidi někam vlakem. Prostě to není možné auto je vaší jedinou, eh, vaší jedinou šancí, že se někam dostanete. Opakuji, není tam železnice, která by vás někam dovezla. Já nejsem nějak zásadně proti tomu, abychom eh, platili poplatky za těžká eh, vozidla, ale musíme také trvat na tom, abychom řádně udržovali infrastrukturu. A to je vlastně otázka eh, vnitrostátní. Ono je pravděpodobné, že jenom málo z těch poplatků, které vzejdou ze zdanění vozidel, by se dostala eh, právě na eh, podporu železnice. Eh. Další, prosím, z komise. Ano, děkuji. To je velmi jasná zpráva, ubírá se velmi jasným směrem. Všichni víme, že Zdanění je citlivá otázka pro členské země, my ale souhlasíme s tím, že je možné zjednodušit eh, opatření, která navrhuje komise. Eh, takže váš cíl, abychom eh, měli ten pouhý, pouhý jeden krok, to je v pořádku. Pokud ale půjdeme tímto směrem, tak bychom měli členským státům poskytnout flexibilitu, aby to udělali dříve než v roce 2024 možná hned ve, ve chvíli vstupu v platnost té směrnice. To je asi vše, co jsem chtěla říci. Ono to samozřejmě je úzce propojené s předchozí zprávou. Máme všichni ten, známe všichni ten eh, všeobecný cíl, kterého chceme dosáhnout. Uvidíme, jak, eh, kam to dotáhneme s radou. Děkuji mnohokrát, paní Werner, paní Klum. Budete mít poslední slovo této zprávě. Děkuji. Eh, zazněl zde hodně eh, vlastně konsenzus, eh, dobrá vůle vyjádřena vůči této zprávě. Zopakuji, že zdanění je věc, která je v pravomoci členských zemích. Tady v podstatě tohle to vzešlo z konzultační, je to vlastně konzultační proces. Rada se vlastně obrátila na parlament v rámci konzultace, ale není tím nějak vázána, takže musíme taky postupovat opatrně. E, můžeme tam dát v podstatě cokoliv chceme, ale je to pouze stanovisko. Každopádně ale si myslím, že se nám, podaří, že se nám daří e, dosáhnout tedy jakéhosi společného stanoviska. Těším se na další mm, plodné rozhovory se stínovými zpravodaji. Děkuji také za dnešní rozpravu. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, paní Klun. Připomínám, že hlasovat se bude 24. května v 9 hodin. Pane Salini, dobrý den. Takže přejdeme na vaši zprávu, která se týká interoperability elektronických systémů pro výběr mítného. Dávám vám slovo a poté budeme mít diskusy se stínovými zpravodaji a s těmi, kteří chtějí se zapojit do této diskuse. Máte slovo. Děkuji. Tato zpráva eh, vlastně se vztahuje na správné rozhodnutí komise eh, ohledně eh, přeskumu směrnice o výběru mítného bylo poměrně těžké i implementovat. A komise si nyní stanovila dva cíle, které podporujeme. Jo, při nejmenším já je podporuji v naší rozpravě v parlamentu. Jednak jde o snahu konečně harmonizovat eh, nebo dosáhnout interoperability elektronických systémů pro výběr mítného a pro usnadnění přeshraniční výměny informací. Ehm, opravdu tady jde o cíl eh, stanovit eh, harmonizační kritéria, eh, což samozřejmě povede právě k interoperabilitě. Interoperabilita by potom měla na pomoci druhému cíli mm, snížit problematický dopad neplacení mítného z jedné země do druhé. Potom máme to následné řízení, k tomu se vztahuje řada detailů a otázka plateb eh, vede k nadnášení řadu eh, právních otázek o proveditelnosti intervence v zemi, z níž eh, eh, pochází vozidlo, které neplatí poplatky nebo mítné. Tady vlastně jde tedy o získání potřebných údajů a vlastně máme eh, chybějící právní základnu, kterou, která, kterou kompenzujeme. Tady máme články 5 a 6 v tom návrhu komise. Hmm, celý ten aspekt se vztahuje i k technologii. Základna je dobrá, ale v prvním eh, návrhu své zprávy, kterou jsem předložil stínovým zpravodajům, ehm, hodně eh, stínoví zpravodové eh, komentovali tuhletu věc. Ta, za prvé, je to velmi technická otázka, která se týče otázky frekvence. Co se týče toho elektronického systému eh, výběru mítného, a mm, komise tedy navrhuje přechod z 5,8 na 5,9 GHz, eh, tedy na tuto frekvenci, eh, což by vlastně se propojilo s inteligentními dopravními systémy. My jsme o tom hovořili na schůzi stěnových zpravodajů a v podstatě všichni k tomu všeobecně přistupují negativně, protože tento přechod by vlastně vedl k nákladům, které by převážily nad výhodami. Bylo by tedy realističtější a pozitivní, eh, pokud bychom ponechali frekvenci 5,8 a snažili bychom se potom dosáhnout synergií mezi oběma systémy. E, něco taky, co by bojovalo proti e, interferencím. Druhý technický bod je systém pro mm, čtení e, poznávacích značek. Zde opět stínoví zpravodajové nezastávali stejný názor. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakého konsenzu, ale já jsem vlastně začal tím, že jsem se díval na výkonnost eh, těch systémů, které máme nyní. Pro, to jsou takzvané eh, video mítné. Ehm, v podstatě v dnešní době už je to poměrně rozšířené při výběru mítného a vymáhání eh, placení mítného. Je to poměrně eh, efektivní technologie, ale jako přímý systém pro uplatňování tedy eh, platby mýta. To bylo implementováno v některých zemích, ale spolehlivost je stále nižší ve srovnání s, se zbylými technologickými systémy které existují. Takže na jedné straně zvažu, zvažujeme, zda existují eh, už podmínky, které zajišťují stejnou spolehlivost i ve srovnání s jinými technologiemi, protože jinak by určitě nedávalo smysl používat právě tento systém a na pro napojení tohoto systému zase na další pokročilejší systémy. E, tato směrnice také se snaží snížit e, e, problematiku neplacení mítného a to nás zase vrací k technologii, která v tuto chvíli je velmi spolehlivá ohledně tedy výběru poplatků. Další technická otázka se vztahuje na návrh komise zahrnout seznam eh, technologií v příloze a nikoli tedy v samotném textu. Komentovalo to řada kolegů, ale většina stínových zpravodajů si myslí, že tento seznam je zásadní součástí této směrnice a měl by proto být v textu, nikoli v příloze. Potom máme velmi specifický pozměňovací návrh 139, který vlastně hovořil o e, souběžném používání pilotních projektů, e, které by se stahovaly e, na nové technologie, které předpokládá ta směrnice, což by vlastně projevilo určitou otevřenost, protože my jsme si všichni vědomi toho, že cíl komise zde je navrhnout nějaký rychlejší systém, se seznamem tedy technologie, ale prostřednictvím spolurozhodování můžeme eh, vlastně ponechat jakési srdce směrnice a také ale respektovat krátká období eh, těmi pozměňovacími návrhy, které do toho vložíme. A konečně máme návrh několika kolegů, abychom v samotném textu měli eh, zapracovanou otázku eh, zón kontrolovaného, kontrolované dopravy. Eh, to v té směrnici zatím tedy zahrnuto není. To má asi několik důvodů. Jednak tedy je to asi důvod právní protože eh, třeba mítné na, eh, do, na tunely, mosty, projekty, eh, které spadají do některých finančních fondů a podobně, to je vlastně trošku jiné než pro ta, ty městské úseky. A stínoví zpravodajové také upozorňovali na to, že vybavení městských zón Eh, těmito technologiemi by samozřejmě vedly k eh, dodatečným nákladům pro místní orgány. Zatím to ale nebylo dostatečně kvantifikováno. Takže vlastně ty místní zprávy by se mohly potýkat s nevypočítanými náklady. To, jsou tedy, to je tedy právní problém, který mm, zřejmě povede k tomu, že ponecháme to, co máme nyní. Ale ta diskuse je zatím otevřená. Ještě jeden poslední aspekt, o kterém jsme delší dobu hovořili na stínových zpravodajích. To je otázka přechodu velkého množství toho, co bylo v tom prvním návrhu a co se potom e, projeví v rozhodnutí e, směrnice. Tam je celá řada prvků, které nejsou čistě technické, ale jsou zásadně důležité. Mhm. Dobře jsme na tomto tématu spolupracovali i s komisí a snažili jsme se říci, které z těchto prvků by se měly přenést do směrnice. Například článek 2, definice. Tam máme některé nové e, definice, například interoperabilita, e, mm, vhodnost pro využití a tak dále. A Zase, co prostě z toho rozhodnutí se dostane do směrnice? Tady jsou věci týkající se například poskytovatele služeb, práva, povinnosti poskytovatelů a také eh, zainteresovaných stran eh, v eh, oblasti mítného. Kolegové upozornili na, něk- na několik důležitých aspektů, například i využití dat. My zase čekáme na vyjádření výboru LIBE, který se určitě zaměří na otázku ochrany citlivých údajů. Takže čekáme na toto vyjádření předtím, než předložíme eh, návrhy kompromisu. Tak já myslím, že už jsem tady hovořil o nejdůležitějších ehm, tématech a příště se sejdeme 19. Eh, dubna a zase hlasování předpokládáme 24. Děkuji mnohokrát a nyní zahájíme diskusi a předávám nejdříve slovo paní Sehnalové. Máte slovo, prosím. Děkuji za slovo a Ehm, já se velmi stručně v podstatě vyjádřím k těm bodům, které nastínil eh, pan zpravodaj už na schůzce stínových zpravodajů. Ehm, já si myslím, že ta debata jde správným směrem a pokud jde o ty eh, jednotlivé body, eh, tak mi dovolte říct, že samozřejmě ehm, v řadě věcí souhlasíme. Například v tom, aby frekvence pro výběr elektronického mítného zůstala v pásmu 5,8 GHz Eh, souhlasíme také s tím, aby seznam technologií, které mohou být používány eh, pro transakce elektronického mítného, byl zakotven přímo v textu Nicméně, také už bylo zmíněno, e, čeká nás ještě jednání o tom, jestli směrnice bude pokrývat e, i možnost přeshraničně vymáhat nezaplacené poplatky za vjezd do oblastí s regulovaným přístupem, e, což tedy podporujeme. A další jednání se budou týkat také onoho automatického rozpoznávání poznávacích značek, které podle našeho názoru může podstatně zjednodušit jak tedy systém výběru mítného, tak pak také umožnit jeho eh, snadnější přeshraniční vymáhání. Ehm, já myslím, že pan zpravodaj opravdu eh, zhrnul eh, všechny oblasti našich debat velmi obšírně, takže nebudu zacházet do dalších detailů. Toto si myslím, že jsou ty základní body, ehm, o kterých nás ještě čeká diskuze spolu s dalšími stínovými zpravodaji. Ještě jednou bych chtěla poděkovat za otevřený přístup a budu se těšit na kompromisy a na další vyjednávání. Děkuji. Děkuji, pan Telička za ALD, prosím. Sure, uh, I will... Děkuji. Pohovořím za Matejse van Miltenburga, který bohužel uh, má kolizi s jednáním stínových uh, jakožto člena výboru Regio. Eh, chci zmínit několik bodů. Za prvé, co se týče základních prvků a článků které měly být přeneseny z rozhodnutí ETS do směrnice ETS. Podle Matajsa já zdím tento názor, to zamezí možnému zdvojení a právní nejistotě. Seznam technologií by měl být zařazen do přílohy a nikoli do vlastního textu. Pružnost je nezbytná, abychom se mohli přizpůsobit technologickému vývoji, místo toho, abychom tomu bránili. Na tom bychom se měli shodnout. To by mělo být technické a nikoli politické rozhodnutí a komise by měla mít, mít mandát se s tím vyrovnat. A i, i v parlamentu by tento proces vedl ke zbytečnému prodlení a zátěži. Použití automatického odečítání SPZ by mělo přispět i k tomu vynucování přezraničnímu a vybírání tedy silničních poplatků. A tolik chtěl Matajs říci k tomuto návrhu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Taličko. Pan Dalonde má slovo, prosím. Tänkte prata svenska, om det går Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit švédsky pokud s tím budete souhlasit. Jsou tady tři body. Za prvé, potřebujeme stanovit rámec, který se nebude soustředovat pouze na naše silnice, ale který bude zohledňovat také určité oblasti a regiony. Protože tady máme eh, mnoho mm, aut, které překračují hranice, a máme tady také přepravu zboží. Prostě celý tento systém musí fungovat. Interoperabilita, to je ta velká výzva, kterou jde. Musíme se postarat o to, aby vše bylo účelové, aby se nejednalo pouze o interoperabilitu jako takovou. Dále je důležité, abychom uplatňovali princip eh, zečišťovatel platí protože to vše by mělo přispět eh, k udržitelnosti přepravního systému, k snížení emisí a zároveň také k snížení provozu na silnicích a tím pádem eh, také k lepšímu propojení. Jinak děkujeme za tento příspěvek. Děkuji. Pane Lingrine, chcete hovořit? Nikoliv? Takže komise. Paní Werner, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Ano, chceme poděkovat panu Salínimu zpravodaji za širokou podporu návrhu komise. Je to nesmírně technický návrh, ale je také velmi důležitý jak pro digitalizaci, tak pro interoperabilitu mítného. Třetina všech změn se týkají klíčové otázky přenosu ustanovení z rozhodnutí ETS do směrnice a byly předloženy členy prakticky všech stran zde v parlamentu a jsou velmi důležité, protože souvisejí se základními zásadami směrnice. Organizace trhu, práva a povinnosti jednotlivých kategorií subjektů, odměňování, transparentnost a řešení sporu. My souhlasíme s tímto přenosem a záměr parlamentu je dát větší význam těmto prvkům zapracováním do základního textu směrnice, ale vězte prosím, že předsednictví rady předložilo kompromisní návrh, který se obírá stejným směrem. A tak je to snad hotová věc, že to přejde do té směrnice. Je to však jedna věc ve změnách pana Salinyho, se kterými nesouhlasíme a nemůžeme podpořit, to je vyloučení systému ANPR Pan Salini se domnívá, že je méně spolehlivý, ale řada dalších poslanců parlamentu mají trošku méně vyhraněný názor na tuto otázku a je to důležité zejména u poplatků ve městech a my bychom to chtěli zachovat jako možnost. Pokud jde o odolnost vůči budoucím změnám o této legislativy, jde o Četnost samozřejmě, a tady by bylo žádoucí, aby to bylo identické se systémem EETS, ale tento rozhodnutí v soudu už padlo a proto bychom měli se držet 5,8 eh, GHz v našem původním návrhu. Možnosti podle pilotních projektů existují a tam jde také o přenos z rozhodnutí do směrnice. Pro nás to problém není. Další změna, která získá velkou podporu, je rozšíření systému na výměnu informací u tedy pachatelů přestupků a přístup do městských systémů výběru poplatku, například pokud jde o parkování, vyněty a podobně. Komise je pro efektivní vynucování všech systémů výběru silničních poplatků a tyto změny jsou užitečné, abychom šli správným směrem. Někteří z vás také navrhli v pozměňovacích návrzích, aby členské státy nejen měly povinnost si vyměňovat informace o totožnosti pachatelů přestupků v oblasti mítného, ale také napomáhat při vymáhání těchto částek, jak u pokut, tak u poplatků, které nebyly uhrazeny. Komise již toto předpokládá ve svém návrhu, ale jako možný druhý krok za pět let po vstupu v platnost směrnice. Ale rozumíme velmi dobře tomu, že byste chtěli postupovat rychleji. Je to dobrá myšlenka a můžeme podpořit okamžité uplatnění tohoto návrhu. Děkuji. Děkuji, paní Werner. Slovo má pan Salíny na závěr. Jak je patrné, úroveň schody je, na, je kvalitní. Je to nesmírně technická záležitost, co se týče systému ANPR. Pak to máme tu formulaci komise. Systém čtení poznávacích značek je tedy v, zařazen v příloze a pokrývá definici i oblastí, kde to má být používáno. Ale myslím, že to máme dobrý základ pro dosažení budoucí schody a myslím, že bude možné se držet tedy cílu revize směrnice. A celkově za to i ty návrhy komise a komentáře, které zazněly, pokud je o technologie, my jsme se k tomu už vyjádřili a mám plnou důvěru, že dosáhneme kvalitního závěru. Děkuji mnohokrát, pane Saliny. Připomínám, že hlasovat se bude skutečně 24. května v 9 hodin, tak můžeme hned přejít k našemu poslednímu dopolednímu bodu pořadu jednání a já vyzvu pana Alberta Pretyho, aby představil studii o slavné nové hedvábné stezce. Pojďte za námi. Alors, chers collègues, je... Milí kolegové, připomínám, že hedvábná stezka popisuje tuto starodávnou síť obchodních cest mezi Asií, Evropou a dnes se hovoří dokonce i o Africe, přes Kazachstán, Rusko, Polsko, Bělorusko, Německo, Francie. A je to velmi ambiciozní projekt, protože je zde řeč o rozpočtové obálce, který se týká investic 130 miliard euro. Tak jaká je situace u hervábné stezky? Hrvábná stezka vzala v úvahu i klimatický, klimatickou bitvu. Jsme skutečně s touto hervábnou stezkou připraveni posilovat vazby s druhým nejvýznamnějším ekonomickým subjektem s Čínou a jak se tato stezka bude rýsovat. To jsou otázky, které s vámi chceme probrat a dávám vám slovo na 10 minut, abychom mohli jednat o této otázce. Pane Prety, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Tato nová iniciativa je zásadní iniciativou čínské vlády, aby se zlepšilo spojení mezi Ázií a Evropou. Má rozsáhlé zeměpisné působení. 60 zemí je zapojeno 65 světové HDP a 60 populace. Analýza, kterou jsme provedli té iniciativy Nové zhrdvábné stezky, ukazuje, že zahrnuje významnou část komunikace a brandingu a nejsou zde jasně definované rozvojové plány, programy a seznamy projektů a není tu také, nejsou tu jasné ekonomické hranice. Někde je to jako reakce na zapojení, na kontakt a zapojení jednotlivých zemí vůči Číně. Deklarované cíle Číny jsou podporovat mezinárodní porozumění a spolupráci a týká se pěti oblastí politická koordinace, budování kapacit, usnadnění investic, finanční spolupráce a mezilidské výměny. Pravděpodobné cíle Číny na základě názoru čínského vedení a konzultací s příslušnými subjekty se soustředí na podporu čínského exportu, technologií, vybavení a výrobku, kontrola logistických řetězců, pokud jde o obchod s Evropou, podporování ekonomické konvergence v Číně a poskytnout mechanismus pro rostoucí používání národní měny Číny jakožto prostředku mezinárodních plateb a vytvoření tedy nových tras pro vnitrozemskou a námořní komunikaci. Pokud do zapojení Číny, podívejme se na to, že je to zejména cestou půjček skrze finanční instituce a skrze investici do zahraničních podniků formou kapitálového vstupu. Máme tu řadu projektů, které mají finanční podporu Číny, týkající se všech dopravních modů a jsou v partnerství s investičními společnostmi v Číně. Zejména investice do Evropské unie se týkají zejména dopravních uzlů, jednak akvizice podílů, tedy v kap, kapitálu v přístavech, letištích a železničních uzlech. A je tu koncentrace tedy investic na hranicích Evropské unie, zejména na Balkáně a ve středních, ve střední a východní Evropě a tyto investice jsou rozptýleny vlastně v, v, na celé té dopravní trase mezi Evropou a Čínou. Spolupráce probíhá na třech úrovních. Za prvé, Čín, Čína má bilaterální jednání s jednotlivými členskými státy a nejedná s evropskými institucemi. 20 členských států a 10 11 dalších evropských zemí podepsalo memoranda o porozumění, která souvisejí s novou hedvábnou stezkou. Používá se formát 16 plus 1 pro střední a východní Evropu, který byl použit jako prostředek pro posílení eh, hedvábné stezky. Je to tedy 11 členských států, 5 balkánských států a Čína. A konečně Evropská unie podporovala platformu pro konektivitu v zájmu čínských investic, které by byly v souladu s novou hedvábnou stezkou. Pokud jde o dopad na dopravu, panuje zde nejistota, zejména co se týče toho, že investice, které jsou přisuzovány nové hedvábné srdce jsou jenom malou částí celkových investic, které proběhnou nezávisle na nové hedvábné srdce. Za druhé, před, předpokládání jednotlivých eh, kapacit vlastní infrastruktury je věc, která je z povahy věci nejistá. A zde obchod mezi Evropou a Dálným východem máme zde výhledy 2016, realita 2016 a výhled 2040 a půjde zejména o námořní dopravu mezi Dálným východem a Evropou. A my, se, my si myslíme, že nová hedvábná stezka může být prospěšná pro přístavy na jihu Evropy a současně může dojít i k přesunu na železniční dopravu v rozsahu až 3 milionů TEU do roku 2040. Pokud jde o příležitosti nové hedvábné stezky, eh, čínské společnosti chtějí rozvíjet stavební projekty. Železniční služby mohou být alternativou pro leteckou a námořní dopravu. Odhadujeme zejména, že může být 50 až 60 vlaků denně navíc v každém směru do roku 2040. A pokud to bude obchodně životaschopné, tyto služby mohou být příznivé pro evropský průmysl. A zejména tyto příležitosti se týkají vyvážení obchodních toků mezi Západem a Východem. A měly by narůst zejména obchodní toky na Východ, které by podpořily evropský export. Konečně by to měla být i platforma pro zjednodušení celních systémů iniciativa, tedy Nové hedvábné sesky, představuje i posílení dominantnosti Číny v oblasti železniční dopravy a může dojít k významnému nárůstu tržní síly Číny v oblasti dopravy a logistiky. Evropské technické normy mohou být ohroženy podporou různých dalších jiných technických norm konečně infrastrukturní projekty mohou být realizovány, protože dostupné čínské financování s menším důrazem na udržitelnost té služby, kterou dopravní infrastruktura má podporovat. Za čtvrté, nejsou jasné investiční plány nové hedvábné stezky a mohou tedy konkurovat nebo zdvojovat jiné projekty uvnitř či mimo Evropskou unii. A poslední odrážka se týká významných eh, výzev z hlediska veřejných zakázek a rovných podmínek v oblasti veřejných zakázek a také eh, vývozních úvěrů. Pokud jde o dopravní systém a připravnost Evropské unie, evropské koridory, které by měly být nejvíce zasaženy iniciativou eh, BRI, je tedy koridor Severní moře po Baltí a není jasné, kdy a zda tato doprava související s BRI bude mít následek omezení kapacity nebo omezení průchodnosti. A zatím neexistují dostatečné důkazy o tom, aby bylo nutné provádět změny v programu TNT. Konečně pokud jde o doporučení. Za prvé, abychom zachovali dialog a spolupráci s Čínou. Snaha o větší přehled a jasnost o budoucích plánech v oblasti nové hedvábné stezky a posílit práci na platformě pro propojení. Zajistit ochranu evropských zájmů, zejména sledovat pokrok globální dohody o investicích mezi EU a Čínou, zajistit že ERTMS e bude i nadále základní železniční normou mimo Evropskou unii, také tomu je teď i v Asii, zajistit reciproční přístup k veřejným zakázkám, zejména z hlediska rozvoje legislativních nástrojů vycházejících z relevantních návrhů Evropské komise. Vytvořit rámec pro screening přímých zahraničních investic v Evropské unii, abychom podpořili Čínu, aby se účastnila tedy na účasti na pokynech pro vývozní úvěry podle OECD a zavést také periodické hodnocení dopadů nové hedvábné stezky a to patří i do konkrétních studií, které budou souviset s platformou pro konektivitu a také z koridory pro novou hervávnou stezku. Začne se spojení mezi eh, Severním mořem a Baltským mořem a koridorem, který jde přes Čínu do Kazachstánu, Bělorusko až do Polska a Německa. Děkuji vám, děkuji pane Prety za vaši prezentaci a nyní zahájíme okamžitě rozpravu právě na toto téma hedvábné stezky a první vystoupí pan Vin van de Kamp. Děkuji. Děkuji. Musím říct, že jsem velmi vděčný panu Petrimu za tuto velmi detailní studii. Jsem členem ehm, delegace EU Čína v minulosti jsme hovořili o mm, Uberu, teď hovoříme o BRI, to je taky velmi důležité eh, téma. A eh, tato zpráva přináší velmi cené informace. Eh, paní předsedkyně, mě by zajímalo, jestli o této zprávě také budou hovořit na výboru AFET, protože Tady hovoříme o velmi důležitých geopolitických otázkách a myslím si, že jsou to témata, kterým by se měl věnovat i AFET a INTA. Teď se opravdu děje mnohé, co se týče vztahů mezi EU a Čínskou lidovou republikou. Dnes dopoledne se tedy věnujeme dopravě doporučení na straně 18, já jsem si je dnes ráno přečetl. A toto doporučení, řekněme, jsou velmi eh, slušně formulována ohledně toho, co nyní čeká Evropskou unii nebo jaké budou naše povinnosti. A já e, jsem myslela na jednu věc přitom. Když hovořím s čínskými protěžky, tak oni jsou vždycky přátelští, vždycky se usmívají, vždycky hovoří dobré spolupráci s Evropou, ale v mezičase mi to připadá, jako kdybychom hovořili o nějakém novém kolonialismu. Eh, omlouvám se za tato slova, ale když někdy hovoříme o těch investičních číslech, které, nebo o těch financích, které eh, Čína má k dispozici, eh, tak si vlastně můžeme říci, zase na tom nejsme tak strašně dobře ve srovnání s nimi. Co vlastně EU vůbec chce z dlouhodobého pohledu? Pan Petry zcela správně řekl, že Čína nepodniká eh, tedy s EU jako s celkem, ale E, vlastně má obchodní vztahy s jednotlivými členskými zeměmi, zejména e, e, ve střední a východní Evropě. Když se podíváme, tak tam je obrovské množství podniků, které financuje Čína, a, ale také Číňani koupili třeba část lete, vlastně letiště, terminálu v Rotterdamu. Dobrá, tak můžeme být takový slušní ale tyhle ty investice ze strany Číny probíhají hrozně rychle. Hovoříme o obrovských částkách a musíme si položit otázku, je Evropa připravena na projekt BRI, který připravuje čínská vláda? Potom ještě několik technických otázek. Jaké je propojení mezi azijskou infrastrukturou, eh, tedy respektive investiční bankou pro eh, infrastrukturu v Asii, a tady vlastně máme novou rozvojovou banku v Číně. Ta NDB už je mnohem větší a má větší uh, Eh, kapacitu, co se týče půjček, než ta azijská eh, banka. A v Evropě, když hovoříme o RTMS, je Evropa lídrem v celosvětových standardech? Můžeme si ponechat tuto pozici dlouhodobě ve světle toho, co dělá Čína? A poslední otázka, paní předsedkyně, to je zase něco, o čem jsme hovořili v souvislosti s cestovním ruchem. Ehm, co je co reciprocita? My v tuto chvíli v Číně investovat ehm, můžeme pouze ve výši 1,5 Já tady nechci vyvolávat paniku, Ale když si prostě opravdu důkladně přečtete tuto zprávu, když se podíváme na ty stovky miliard a na to, co, je, co my máme ve fondu CEF, tak si opravdu musíte klást tvrdé otázky. Děkuji. Řečník, prosím. Ano, já za sebe a za svoji frakci chci poděkovat srdečně za eh, tuto zajímavou zprávu o studii. Opravdu je to tak, situaci, jak bych to řekl, Evropská unie má určitý handicap a sice, že jsme unijní a nejsme tedy spojenými evropskými státy. To se projevuje zvláště ve skutečnosti, jakým způsobem těchto 28 členských států zachází s touto tematikou. Existují členské státy, které mají velký zájem na této záležitosti, protože tady se jedná o tvorbu ekonomických hodnot. A pak jsou členské státy, které to vidí jinak, nebo které ještě nerozpoznali tuto význam. A samozřejmě přitom Čína má úplně jinou státní formu, jiný tvar z hlediska vlády. Takže přesto všechno se domnívám, že bychom měli rozpoznat priority a měli bychom podle toho jednat. Když, se, když hovoříme o nové hedvábné cestě, tak víme, že se jedná o tři silová centra, nebo čtyři Čína, centrální Asie, Rusko a Evropská unie. Takže to jsou čtyři subjekty, které bychom měli eh, dát k stejnému stolu. Já jsem delegaci z Centrální Asie a musím říct, že tady je opravdu velký zájem ze strany těch eh, států střední Asie, s kterými zatím máme velmi malý obchod. Já vím, že hned budete reagovat eh, ohledně lidských práv a tak dále, to je správné. To neznamená, že bychom o to nějakým způsobem eh, couvali, ale musíme si uvědomit, že v rámci vybudování těchto propojení, které mají globální měřítko, a ještě bych k tomu také řekl, že na stránce 22 je zajímavé, jak se hovoří o těch jednotlivých ekonomických koridorech. Ty dva, to znamená Čína, Mongolsko, eh, Rusko, Eurázie a další, to jsou vlastně ty spojky, to propojení k nám, k Evropě. A myslím si, že bychom eh, se neměli vlastně obracet pouze na Evropskou unii, ale na Evropu jako takovou, protože v Evropě máme země, které nejsou členskými státy ale mohly by nám pomoci vlastně nějakým způsobem uzavřít tyto nedostatky. Eh, souhlasím s předřečníkem eh, v tom smyslu, že tady bude rozhodovat politická vůle, zda a do jaké míry eh, budeme vlastně se účastnit nebo vytvářet tyto mamutí projekty. A proto bych já ještě navrhl, že AFET Ehm, to ostatně také již eh, oslovil, že bychom měli hovořit také o společném eh, zasedání, dejme tomu AFETRAN a Střední Asie. A měli bychom mít tedy takovéto sezení, kde bychom o tom hovořili. A měli bychom se pokusit nějakým způsobem zajistit, aby členské státy postupovaly jednotně. A v každém případě náš výbor tady může a Evropský parlament být nápomocen tak, aby to bylo úspěšné. Zatím hovoříme o, na mnoha úrovních, ale nehovoříme dostatečně konkrétně. Děkuji. Děkuji, pane Ertugu. Pan Telička, máte slovo. Sharon, uh, uh you. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, děkuji, pane Prete. Eh, já oceňuji, že máme tuto studii, Měli jsme tuto iniciativu, nyní máme zjištění, to je velmi informativní a v pravý čas. Už zaznělo, jak strategicky důležitá celá věc je. Ale um, neměli bychom si nic nalhávat. Máme malý vliv na to, zda Číňani půjdou naplno ku předu či nikoli. Pravděpodobně to, k tomu dojde, to je vlastně strategický eh, zájem Číny, nejenom ekonomický, ale i geopolitický, takže určitě eh, tedy to půjde ku předu. Eh, na druhou stranu, teď vlastně, když hovoříme z nedostatek strategického přemýšlení v Evropě před 30 lety, co se například týče externí konektivity, když se podíváme na mm, východní hranici EU, tak tam v podstatě se potýkáme ještě se starými problémy, eh, které se stále nevyřešily. Takže eh, neměli bychom si nahla, nalhávat nic i v tom smyslu, pokud bych, by se to vybudovalo, eh, tak kdo by byl operátorem? Kdo by to provozoval? Náš vliv bude podstatný, ale v podstatě bude stále mm, sotva nad eh, úrovní marginálního vlivu a já mohu souhlasit s řadou těch doporučení, která tady máme, ale eh, pane, eh, pan Prety říkal, že bychom měli postupně analyzovat tu situaci. v pořádku, ale mm, to nestačí. Navíc ta analýza někdy mám, nám může poskytnout informace, která má, které nás nepotěší. Musíme být proaktivní. Musíme mít něco, čemu já říkám společná dopravní politika, eh, společná vnější dopravní politika. Teď se začínám eh, tedy pohledem na eh, projekty TNT, všechny z těch projektů byly implementovány na základě nějaké studie proveditelnosti. Když se podívám například na ten severní koridor v, v Severním moři e, a v Pobaltí, e, Tady jsme vlastně často hovořili o jakýchsi hypotetických vývojích, e, že třeba obchod přijde z Číny přes Kazachstán a tak dále. Já si myslím, že bychom se zase měli znovu podívat na tyhle ty studie proveditelnosti a zjistit tak, eh, pokud by tenhle projekt byl implementován, jak to zase změní proveditelnost těch projektů, které už my jsme naplánovali a které vyžadují vlastně miliardové investice. A eh, měli bychom jasně vědět, jaké by to mělo teoretické dopady. Tedy obchod z Číny přes Kazachstán, přes Asii a samozřejmě, jak se říká v angličtině, money talks, eh, tedy peníze mají velký vliv. A Mm, ono vlastně to není tak jednoduché, jako že prostě nasměrujeme obchod z bodu A do bodu B. Tam jde o víc. Takže samozřejmě ta studie je kvalitní, doporučení jsou eh, určitě stojí za zamyšlení. Tak já si myslím, že hlavní otázkou, eh, eh, které se musíme věnovat, je, jak dosáhnout společné dopravní politiky, která by překračovala hranice EU. A v tuto chvíli já tedy pocházím ze země, která bohužel v, v tuto chvíli na nejvyšší politické úrovni se zabývá unilaterálními politickými hrami s Čínou. A ně, ně, někteří lidé, včetně českého prezidenta, si myslí, že to je správný postup. Takže vlastně tento výbor musí jasně říct, tento parlament musí jasně říct, že pokud chceme zabránit tomu, aby části EU se prostě nějak uh, odpojily, pokud chceme zabránit negativním dopadům uh, roztříštěného obchodu musíme mít jasnou společnou politiku, jas, musíme jasně definovat alternativy, alternativy a stále si myslím, že v podstatě už to bude jenom eh, kontrolovat škody, už jako eh, eh, nedosáhneme více, ale já doufám, že někdy v blízké budoucnosti se budeme věnovat detailům na základě detailních finančních a technických zjištění, která na poskytuje komise. Děkuji, paní Demonte má slovo. Hmm. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto zajímavou studii, která opravdu v podstatě zde je prezentována ve správném čase. V roku 2016 v říjnu jsem položila ústní otázku a vycházela jsem z situace, že mm, jaká je v, v některých evropských přístavech. A ptala jsem se, zda byla e, provedena studie proveditelnosti. Proč? Bylo to proto, abychom vyhodnotili strategický význam v Evropě a také jakousi kartografii a účinky, které to budeme mít na eh, pracovníky. Odpověď byla v každém případě nedostačující ze strany komise, která hovořila o kontrolách. Ano, ale tady jde o to, jak relevantní jsou investice Číny. Je nutné je vyhodnotit, a to v mnoha ohledech protože jsme svědky eh, navyšování obyvatelstva a tudíž eh, odpověď nemůže být eh, takto nedostačující. Musíme také hovořit o obchodních dopadech. Takže toto vše bychom měli mít na mysli. Skutečnost, že je tady snaha kontrolovat ty logistické uzly, ty neurologické body, které tady existují, a skutečnost, že tady eh, existují určité alternativy, eh, souvisí také mm, s tím, co proběhlo například v balkánské oblasti. Jak to bude vypadat z hlediska námořní eh, politiky? Také se musíme zamýšlet nad přepravní kapacitou a zvláště nad překážkami, které tady existují. Balkánský příklad vždy je dobré mít určité alternativní řešení, prostě mít určitou možnost eh, postupovat jinak, tak abychom eh, nebyli omezeni prostě jenom jedním řešením z hlediska přepravců a území. A v tomto hledu bych vám chtěla položit následující otázku. Je možné mít eh, jakousi studii v této podobě, to znamená kartografii, dopadovou studii a vyhodnotit také Eh, jak to vypadá z hlediska eh, zájmu a vývozu z Číny, ale také z hlediska Evropy. To znamená, jak postupovat tak, abychom byli skutečně plnohodnotným subjektem v tomto smyslu a také vyváželi. Další otázka. Víme, jaká opatření byla přijata z hlediska těch skutečných investic a z hlediska financování? Jinak řečeno, jakým způsobem jsme vázáni finančně konkrétně na Čínu? Děkuji, paní Demonte. A nyní pan Rike. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem eh, sledoval vystoupení pana Vin van de Kam, který tady vlastně v mírněné podobě vyjádřil určité obavy. V každém případě eh, celý svět je svým způsobem eh, velmi zaujat těmito možnostmi spolupráce a tak dále. A také tím, aby eh, se vlastně rozšířily mezinárodní vztahy a aby se podpořila celková prosperita. Jenomže, jak a s kým diskutovat o těchto tématech? V tomto konkrétním případě Máme co dočinění s mocností, která je centralizovaným autoritativním státem. To není stát svobodného podnikání. Podnikání je spravováno státem. A v podstatě tento stát se obrací na obrovskou spoustu mm, subjektů. Zdádlivě vypadá to, že Čína diskutuje jednotlivě s jednotlivými státy a i dokonce regionálně tak, aby atomizovala nějakým způsobem možnost Evropy se sjednotit. Takže Evropa jako taková není partnerem v tomto ohledu. A za druhé, je jasné, že Čína se většinou obrací na ty ekonomicky nejslabší články z hlediska i přepravního systému. Druhá připomínka, kterou bych chtěl uvést, ty finanční výměny jsou striktně jednostrané. To tady nezaznělo. Musíme připomenout, že jaksi finanční schopnosti Číny jsou vždy velmi eh, jasně vázány na eh, rentabilitu, což je poněkud znepokojující. Jaká je tady další připomínka? Jaká je tady možnost kontrolovat tento postup před? Já bych chtěl připomenout postupy evropských států v 19. století kde místo toho, aby se tam posílali misionáři a vojáci, tak se tam posílali finančníci a specialisté na logistiku. Je to víceméně stejný postup, je to striktně jednostranný postup, takže nedochází k výměnám. A když víme, že tady vlastně není skoro žádná reciprocita, tak nás to může výrazně znepokojovat. Jak bych to řekl, eh, hovoří se tady opravdu o neokolonialismu. Ale je to svým způsobem na místě. Takže jde o to, jakou kapacitu má Evropa tady jednat jako Evropa a nepřepouštět toto jednání pouze na bilaterální úroveň. Pokud se podíváme na tu mapu, tak ta je velice zajímavá, protože ukazuje, že například Indie má specifický status z hlediska Číny. Když se podíváme na geostrategický význam Indie, tak vidíme, že postupně tak eh, zde dochází k finanční a organizační kontrole těch logistických platform eh, ze strany Číny. Ještě bych jenom k tomu připojil, že většinou kvalita těch vystavěných děl mm, není postačující. Takže když se podíváme na ty příklady z Afriky, můžeme mít určité pochybnosti. Mohli bychom takhle pokračovat dál, ale já myslím, že eh, ty banky, které tady fungují z hlediska Číny, chtějí podporovat tento mm, jaksi neokoloniální postup Číny. A mm, velice často ty vize jsou velmi krátkodobé. Není tady dostatečná organizace. A pokud budeme pokračovat z hlediska logistiky a přepravy v taktikách, které jsme zatím uplatňovali z hlediska ekonomických výměn, z hlediska ochrany duševního nebo průmyslového vlastnictví a tak dále, tak nás to přivede k otázce, kterou bych vám chtěl položit. Co si myslíte o té cestě arktické, severní cestě? Eh, zda bude mít eh, v nějakém eh, horizontu dopad na ten čínský projekt. Děkuji mnohokrát, pane Rike. Pane Dalunde, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, tohle je velmi relevantní eh, studie. Eh, tady jde o velký potenciál, ale také velká, velká rizika. Ten potenciál vidím eh, tam, že pokud vyvineme železniční infrastruktury, potom řadu přepravy zboží můžeme přenést tedy na železnici představme si třeba 80% v roce 2040. Takže když se rozvíjí železnice, tak bychom mm, na konci možná, eh, ale bylo nebezpečí, že Čína se stane tím státem, který financuje všechno tuto infrastrukturu. Měli bychom být naivní, naivní, měli bychom si představit, jaké by to měla dopady pro celosvětový obchod. Já sice vítám tuto zprávu, ale myslím si, že bychom měli mít na, na paměti geopolitické dopady tohoto vývoje. Měli bychom to důkladně analyzovat. Já podporuji návrh VIMA, že by se o tom mělo diskutovat i na výboru AFET. Děkuji. Paní Vodalon, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát za tuto prezentaci, která je velmi užitečná a ve vhodný okamžik z hlediska aktuality, kterou prožíváme minulý týden ve Štrasburku po oznámení prezidenta Trumpa ohledně dovozu hliníku a ocely, jsme o tom hovořili a v mnoha vystoupeních bylo řečeno, že Evropská unie eh, bude prožívat dopad této nekalé konkurence z hlediska čínského dovozu a že to bude mít výrazný dopad na eh, odvětví dopravy. Takže vedle této diskuze, kterou máme v rámci našeho výboru, bychom měli pokročit dále z hlediska doporučení Evropské unie, z hlediska doporučení Komise a Evropského parlamentu, který je zákonodáce, protože musíme to řešit jako Evropská unie a nikoli jako jednotlivé členské státy. Jedná se o dopad na náš průmysl, na naše železniční společnosti, na všechny tyto oblasti. Všechny tyto oblasti jsou postiženy touto silnou konkurencí Číny v EU. Mám následující otázku. Mohl byste hovořit o TGV mezi Bukureštěm a Budapeští a jakým způsobem Čína intervenuje do tohoto spojení? Můžete zaručit, že pravidla spravedlivé soutěže byla dodržena z hlediska zájmu evropského průmyslu? Děkuji. Já také jsem se zapsala do seznamu. V podstatě tady nejsou finanční projekce v pravém slova smyslu. Jedná se o tisíc miliard eur a čínská vláda již zahájila v posledních letech první práce v rámci toho faraonního staveniště. Vidíme, že máme 68 zemí v současnosti, které jsou připojeny. Bylo podepsáno asi 200 projektů v tomto smyslu. A tady se vracím k otázce pana Teličky, pana Riketa a pana Vinva eh, de Kamp. Hlavní zájem Evropanů by mělo být za prvé transparentnost veřejných zakázek, sociální a ekologické normy. A druhá věc je otázka, zda tyto projekty obsahují prvky, které by byly výhodné pro Evropu. A to vede k velmi jednoduché otázce. Je v současnosti Čína ochotna zajistit světovou zprávu? Mohu hned reagovat. Ne, Eh, vidíme, že se stáhly Spojené státy. Takže skutečná otázka je, zda tento projekt naplňuje zájmy evropských občanů. Odpověď je nikoliv. A dále, jaké dopady to bude mít na naše cíle. Jedním z cílů této hedvábné stezky je otázka klimatických změn. Nikdo o tom nemluví. Všichni říkají, to je skvělé, bude tady železniční spojení a tak dále. Ale když se podíváme na samotnou povahu těchto obrovských eh, projektů infrastruktury, které nevyhnutelně eh, povedou k eh, překročení nákladů, budou to neuměrné a zbytečné projekty, které budou mít ekologické úděsné dopady. Takže moje otázky, dvě otázky jsou jednoduché. Ptám se, zda dnes Evropa může dát zaznít těmto obavám, zda může zajistit transparentnost ve výběrovém řízení, zda může přispět k tomu, aby se dodržovaly ekologické a sociální normy. To je první věc. A druhá záležitost. Myslíte si opravdu, že se nám podaří zajistit světovou zprávu s tím, že vlastně ten leadership uh, bude Čína? Takže, pane Prty, máte slovo, abyste zareagoval na tyto otázky. Bonne chance. Hodně štěstí. Děkuji. Začnu prvním souborem otázek. Ta banka NTP se silně zapojuje. My vycházíme taky ze zdrojů finančních Timesů. Eh, tam eh, eh, už mají stovky miliard amerických dolarů závazků v rozpočtových iniciativách, ale to nejenom v Číně, ale také v Rusku, v Indii, v dalších zemích. Hm, takže se dá říci, že tedy v prvních fázích eh, vývoje BRI, tady vlastně šlo o ty eh, politické, komerční, eh, politické banky v Číně a nyní zaznamenáváme také financování prostřednictvím jiných finančních institucí, například právě ta investiční banka mm, pro azijské investice, nová rozvojová banka v Číně a další co se týče RMTS, my jsme stále tedy standardem. Mm, zatím se tedy nepřešetřovala budoucnost RMTS, Můžeme říci, že v tuto chvíli je to tedy standardem a studie eh, identifikovala, že se eh, běžně používá i v Ázii. Nemůžeme ale zaručit, že to bude stejné i v budoucnosti. Co se týče tedy otázek, na které, na které by se, my se měli zaměřit, tak ty jsou asi zhrnuty v těch eh, eh, závěrech hmm. je potřeba, abychom tedy měli na paměti jako propojení mezi BRI a evropskými systémy dopravními. Potom máme samozřejmě také otázku eh, vstupu na eh, tyto trhy v Evropě. Mm. Co se týče vývozu, hodnocení dopadu finančních propojení s Čínou, ano, detailnější analýza dopadů čínských infrastrukturních projektů na evropské dopravní systémy by bylo eh, tedy užitečné. Je to ale něco, co by tedy požadovalo detailnější eh, rozsah eh, v některých specifických infrastrukturních projektech, protože BRI je vlastně nastaveno velmi široce, takže z technického úhlu pohledu by bylo těžké vyhodnotit celkový dopad na mnohočetné sektory od dopravy, obchodu po zaměstnanost. Co se týče příležitostí eh, pro evropský vývoz, to zase záleží na řadě faktorů. Můžeme říci, že v tuto chvíli existují Eh, existuje evropský vývoj do, eh, tedy dálného východu poměrně ve velkém objemu. Evropské společnosti tedy už nyní vyváží na Dálný východ. Zpráva říká, že existuje potenciál pro eh, zvýšení těchto toků toků. Transportní logistická infrastruktura a služby jsou tedy klíčovým motorem pro podporu těchto e, exportů. Tady nejde pouze o evropské infrastruktury, ale také infrastruktura a e, služby, které jdou do transitních zemí mezi Evropou a Čínou. Takže to se vlastně týká infrastruktury ve střední Asii. Co se týče finančních propojení, která máme s Čínou, Myslíme si, že už v tuto chvíli máme řadu finančních propojení, ale to tak existovalo už předtím, než bylo spuštěno BRI oficiálně v roce 2013. Hmm, máme třeba přístavy v Spojeném království, které se tomu využívaly už v 90. letech. Například eh, přístav Pireus v Řecku, ale také eh, byl využíván. Ehm, takže z technického pohledu už nyní existují eh, propojení eh, tedy i finančních zájmů Číny v Evropě a naopak. K arktické trase eh, to, toto téma jsme nepřešetřili. Je to tedy potenciální další koridor, ale v tuto chvíli se k tomu nemohu odborně vyjádřit protože jsme se tomu nevěnovali v rámci studie. Co se týče vysokorychlostní eh, železnice na Balkáně, eh, vy jste hovořili o eh, Bělehradě a Budapešti, to propojení. Mm, podle přeskumu literatury mm, víme, že komise se věnovala otázce schody s, s požadavky zadávání veřejných zakázek v EU a vlastně do roku 2017, kdy ta studie byla dokončena, existovala e, smluvní entita, nějaká mm, čínská společnost, která eh, patří Čínské mezinárodní korporaci pro železnice a eh, zároveň eh, vlastně i maďarskými železnicemi. Takže to je společný podnik mezi Maďarskem a Čínou. Poslední otázka týkající se záruky pravidel pro zadávání veřejných zakázek to zase nebylo součástí zadání té studie. Tam šlo spíše o technické vyhodnocení a my tedy chápeme, že je na členských zemích a na Evropské unii, aby si vyhodnotili, zda eh, byla dodržena eh, pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci a za všechny ty informace, které jste nám předal dnes dopoledne. Já myslím, že můžeme zatleskat panu Pretimu za tuto studii. Merci. Děkuji. A myslím, že ta diskuse je vlastně na začátku a že se budeme více angažovat jako výbor pro dopravu v této tematice, protože je to jedna z priorit pro budoucnost. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení a drazí kolegové, tím jsme zakončili naše dopolední zasedání. Ano, pane pan dekan. Kamp. Omlouvám se za tento návrh, ale my jsme navrhovali, aby tato zpráva byla projednána v delegaci pro Čínu, delegaci pro Ázii a možná to probrat s Afetem a Intou. Takže já bych byl vděčný, kdybyste se tím mohla zabývat a zjistit, jak by to bylo možné. A já jsem velmi pečlivě naslouchal panu Pretimu a nezabýval se geopolitickými záležitostmi, ale my jsme politiky a máme trošku jinou práci než naši badatelé. Děkuji, pane Van de Kampe. Váš návrh byl poznamenán a to je také důvod, proč využiji své pravomoci a navážu kontakt s AFETem a INTou a vyvoláme koordinaci na toto téma. Na téma hedvábné stezky. Takže i na budoucích koordinátorech budeme moci hovořit o tom, jak řešit tuto otázku. Milí kolegové, sejdeme se ve 14.30 zde. Přeji všem dobrou chuť.